Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, kolegové. Vítám vás. Vítám zde samozřejmě také předsedu Evropské centrální banky, pana Draghiho. Ale ještě předtím, než začneme tedy rozhovor s ním, tak bych rád schválil pořád jednání. Děkuji. Děkuji. Teď bych možná ještě řekl něco o meziinstitucionálních vyjednáváních a jde o ten bankovní balíček. Takže máme tady BRD a SRM. Druhý ten trialog se odehrál 11. září. Hovořili jsme o moratoriu, hovořili jsme také o nařízení MREL. Hovořili jsme tedy také o té subordinaci různých faktorů, také na základě tedy našeho non-paperu. A služby komise se zavázaly k tomu, že přijdou s novými alternativami pro další vyjednávání. Hovořili jsme také o dalších věcech týkajících se nového článku 32a a technická práce, která se týká tedy tohoto vyjednávání, stejně technický mandát byl také rozšířen, týkající se nařízení SRM zase. Poté máme tady CRR2 a CRD5, hovořili jsme o klasifikaci kapitálových instrumentů, nás hovořili jsme také o pilíři 2, to znamená makroopezřetní rámec. Nicméně vyjednávání budou pokračovat a další trilog se odehraje 27. září tohoto roku. A teď mi dovolte, abych zde přivítal pana prezidenta Evropské centrální banky, pana Maria Draghiho. Půjde o třetí výměnu názorů v oblasti monetární politiky. A tady vlastně navazujeme na poslední jednání rady, která vlastně ještě jednou potvrzuje pozici ECB z června. Jde tedy o úrokové sázby, jde o phasing au, eh, o face-out týkající se APP. Hovoříme také o reinvestičních politikách, které se budou také týkat akomodace měnové politiky. Já, já jsem tedy za tato rozhodnutí velmi rád a budeme hovořit také o komunikaci Evropské centrální banky v souvislosti tedy s těmi nestandardními měnovými politikami. Musíme říct, že ta komunikace ze strany Evropské centrální banky myšlenky byla velmi dobře přijatá. Měnovými trhy budeme hovořit také o likviditě e, týkající se úvěrových aktivit bank a také hodnocení e, rizik, protože samozřejmě jde hlavně o lepší monitoring těchto rizik a v tuto chvíli ne, tady nevnímáme žádný negativní vývoj, což vlastně také posílilo ten, to pozitivní hodnocení efektivity a účinnosti měnových politik Evropské centrální banky. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane Draghi. Všichni se samozřejmě těší a s, s velkým očekáváním tady vyčkávají na další rozhodnutí a tímto vám předávám slovo. Máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové hospodářského a měnového výboru, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí být zde opět v Evropském parlamentu a být návštěvníkem vašeho výboru. Před deseti lety upadla eurozóna do velice silné recese a ta krize tehdy odhalila strukturální slabosti a nutila nás eh, je mm, vyřešit, zareagovat na ně. Tato práce ještě neskončila, ale už teď dokážeme eh, sklízet plody našeho úsilí. Už více než pět let dochází k růstu a nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti je na nejnižší úrovni od eh, listopadu 2008. Ve své prezentaci chci hovořit o tom, jak vypadá stávající ekonomické prostředí a také jakou roli v něm má měnová politika ECB. Na žádost vašeho výboru rovněž budu hovořit o tom, jak vypadá komunikace centrální banky, která je dnes nedílnou součástí měnové politiky. Informace, které eh, byly, nebo které jsou k dispozici od té doby, kdy jsem vás naposledy navštívil v červenci, eh, zhruba mm, potvrzují ty, eh, to, že dochází v, eh, v ekonomice eurozóny k, mm, k růstu. Ve druhém kvartálu v roce 2018 to bylo o 0,4 Navzdory určitému mírnému poklesu po silném růstu v roce 2017 ekonomika i nadále ukazuje vysokou míru využívání kapacit a na pracovních trzích eh, dochází i k tomu, že v některých zemích a v některých sektorech eh, chybí pracovníci, je tam nedostatek pracovních sil a to se vlastně odráží i v míře nezaměstnanosti v eurozóně. V červenci činila 8,2 Před pěti lety eh, byla mm, zaměstnanost na nejnižší úrovni a od té doby se mm, zaměstnanost zvýšila o zhruba 9,2 milionů. Díky tomu, že se zlepšují pracovní podmínky a také celkové podmínky, tak eh, také roste i disponibilní příjem domácností v eurozóně a je to vlastně nejvyšší míra za posledních deset let. Vyšší příjem také mm, podporuje soukromou spotřebu, která podle projekcí by v roce 2018 měla vzrůst o 1,5 Tyto faktory společně i s podnikáním, mm, které je posíleno příznivými finančními podmínkami, také rostoucí ziskovosti podniků a solidní poptávkou podporují to, že ehm, subjekty vynakládají své peníze, že utrácejí. Když se tedy díváme eh, dopředu, tak můžeme říci, že nejnovější prognózy makroekonomické potvrzují výhledy na růst pro ekonomiku eurozóny. Průměrný roční růst by měl být v roce 2018 2%, v roce 2019 1,8% a v roce 2020 1,7%. Nyní tedy mm, se také očekává určitá revize směrem dolů v roce 2018 a 2019 kvůli slabšímu celosvětovému obchodu. Jsou zde určitá rizika, která eh, ohrožují eurozonu, ale stále jsou ještě poměrně dobře vyvážená. Zejména eh, je zde třeba hrozba ochranářství, určité eh, zranitelnosti rozvíjejících se trhů nebo volatility na finančních trzích. Fiskální politika v několika euro, eurozemích mu by mo, mo, možná mohla být méně neutrální, než jak jsme očekávali. Nyní, co se týče vývoje inflace, takže inflace měřená HICP činila v srpnu 2,0%, což bylo nižší než v červenci, to bylo 2,1%. Celková inflace zůstává stále trošku vyšší než v prvních měsících tohoto roku, což souvisí s vyššími cenami ropy. Ehm, měření jádrové inflace e, získa, zůstává e, obecně nevýrazné oproti dřívějším nízkým úrovním. E, byl ehm, zaznamenán růst. Také se tato jádrová inflace zřejmě ještě zvýší v následujících měsících, také s tím, jak se zvyšují mzdy na trzích, kde chybí pracovníci. Například roční růst, který byl ehm, ve vyjednaných eh, mstách se zvýšil eh, z 1,5 v roku 2017 na 1,7 v prvním kvartálu roku 2018 a 2,2 v druhém kvartálu, což podporuje naši víru, že eh, to mm, měnové vzlínání, že ty, to navyšování mest bude pokračovat a pro, také proto, že mm, ty dohody o mstách většinou trvají minimálně dva roky. Nyní můžeme také říci, že roční míra inflace měřená HICP se zřejmě bude pohybovat kolem těchto úrovních i v těch následných měsících a do konce roku 2020 eh, dosáhne zřejmě 1,7 ehm, To tedy tento eh, stabilní profil mm, také mm, obsahuje určitý, eh, určité zpomalení jiných než jádrových částí toho celkového indexu. A celkově můžeme říci, že eh, inflace bez potravin a energie by měla v roce 2020 dosáhnout 1,8 eh, Nedávno tedy Rada guvernérů provedla posouzení, které odpovídalo i těm dřívějším posouzením, které se týkalo střednědobého inflačního výhledu a na základě toho se na poslední schůzi Rada guvernérů rozhodla ponechat eh, i nadále mm, ten výrazný stimulus měnové politiky tak jak v té stávající konfiguraci. Navíc to bylo i v souladu s plánem, který byl ohlášen na tiskové konferenci v červnu v Rize. To znamená, chceme postupně snižovat měsíční objem čistých nákupů aktiv eh, na 15 miliard od eh, října až postupně do konce roku. Očekáváme, že samozřejmě to záleží také na tom, jak eh, bude vypadat inflace, že nakonec budou ty čisté nákupy ukončit. Ehm, musíme však zůstat eh, velice trpěliví, obezřetní a velice soustavní v tom, jak budeme eh, kalibrovat svou eh, monetární politiku. V souladu s tímto přístupem rovněž budeme mm, poskytovat výrazný měnový stimulus tím, že budeme kombinovat tři politická opatření nebo tři opatření měnové politiky. Za prvé, budeme, budeme tedy Eh, mít speciální strategie Forward Guidance, která se týká základních sazeb ECB. Eh, e a my očekáváme, že ty základní sazby zůstanou minimálně, minimálně do příš, během příštího léta na stejné úrovni a případně potom i dále, jak bude zapotřebí. Za druhé, ty eh, odkupy budou pokračovat do konce tohoto roku a za třetí chceme také reinvestovat podstatnou část těch získaných cených papírů opatření naší nebo vaše opatření měnové politiky ehm, velice silně přispěly k pozitivnímu ekonomickému rozvoji v eurozóně. Pokud bychom vzali v úvahu všechna politická opatření, která byla učiněna od poloviny roku 2014, tak ehm, odhady našich pracovníků ukazují, že celkový dopad na eurozónu a na růst reálného HDP a inflace je v obou případech 1,9 procentního bodu, a to kumulativně tedy mezi roky 2016 a 2020. A teď bych se chtěl podívat na téma komunikace centrální banky, protože je to téma, které jste navrhli na dnešní zasedání. Nejprve bych chtěla říci, že strategie Forward Guidance se stala velice eh, jistě důležitým nástrojem pro všechny centrální banky, Mm, je to kvůli tomu, aby jejich, vlastně jejich eh, konvenční měnové nástroje dosáhly svých cílů. ECB v tomto není výjimkou. Strategie Forward Guidance eh, byla vlastně poprvé použita v červenci 2013 a od té doby se výrazně proměnila a vyvinula. V podstatě jsme prošli třemi fázemi. Když jsme poprvé zveřejnili strategii Forward Guidance v roce 2013, tak jsme chtěli jak se ochránit, izolovat eh, finanční podmínky eurozóny a eh, zejména jsme se chtěli, eh, jsme, jsme vlastně chtěli ochránit naše peněžní trhy od zvýšené volatility, která vznikla nebo která se vlastně sem dostala z amerických peněžních trhů jako důsledek mm, finanční eh, krize Taper Tantrum eh, v květnu a v červnu 2013. Ta druhá, v té druhé fázi jsme chtěli posílit účinnost eh, čistých nákupů aktiv díky právě Forward Guidance. Tím, že naše rada guvernérů zveřejňovala svá očekávání, jsme zaručili to, že nedojde k snížení našich očekávaných dlouhodobých přínosů. Od eh, června 2018 jsme také vyjádřili své očekávání, že tedy samozřejmě bude to také záležet na údajích, která získáme a která se budou týkat střednědobého inflačního výtoku, ehm, takže je zřejmě, že čisté nákupy budou asi ukončeny po prosinci 2018. Máme zde určité indikace, že e, úrokové sazby zůstanou na svých stávajících úrovních i poté, kdy ukončíme čisté e, odkupy. A tím bychom tedy chtěli o, také ohlásit e, podmíněný plán o ukončení těchto čistých nákupů. Tam bude určité datum a chtěli bychom využít tato očekávání Eh, protože je důležité, aby eh, dráha inflace, eh, kterou Rada guvernérů ehm, viděla jako určitý cíl, byla podmíněna strukturou úrokových sazbu, sazeb. A je tedy důležité mít ehm, konstantní sazby i po prosinci 2018. Pro nás bylo důležité ponechat si silnou kontrolu a chtěli jsme také v takové kritické době ujistit investory i veřejnost, že mm, případné změny v našich nákupech eh, aktiv eh, neohrozí růst a obnovu a že mm, vlastně nějak nenaruší cestu k normalizaci inflace. Toto jsme měli na mysli, když jsme v červnu 2018 řekli, že tedy ty eh, očekávané úrokové sazby zůstanou na stejné úrovni minimálně během léta 2019 a eh, také zůstanou v každém případě tak dlouho, jak bude nezbytné, aby se nadále inflace mm, přibližovala k těm hodnotám, které tam byly nastaveny. Toto jsme eh, opět řekli i v červenci a v dalším měsíci a eh, říkáme to i tento měsíc. Máme zde vlastně dvě části. Za prvé, ty nejnižší hodnoty v létě 2019. To byl eh, prvek, kdy jsme řekli, že mm, kdy očekáváme vlastně um, určité podmínky, za kterých bychom mohli, že by mohlo dojít k prvnímu nárůstu. A za druhé pak je tam určitý prvek, který závisí na státu a znamená to, že e, sazby zůstanou nezměněné v případě, že to bude nutné k zajištění stávající konvergence inflačních cílů. To znamená, což je 2% v e, tom střednědobém výhledu. Jak se ukázalo, tak e, toto umožnilo tržním finančním trhům lépe pochopit toto rozhodnutí a také podle toho uplatnit své e, plány. Samozřejmě e, řízení podmínek financování tím, že jsme ovlivňovali očekávání subjektů na trhu. To je pouze část našich e, úkolů. My jsme zodpovědní za zajištění cenové stability pro 340 milionů osob, které žijí v eurozóně a používají euro. Komunikovat s občany, to je velmi základní eh, a je to důležité pro politiky Evropské centrální banky. Slyšení s Evropský, v Evropském parlamentu jsou v tomto ohledu naprosto eh, důležitým kanálem, kterým můžeme vysvětlovat důvody pro naše rozhodnutí a můžeme také vysvětlovat, jakým eh, způsobem dopadnou tato rozhodnutí na život občanů. Eh, Evropská centrální banka a Evropský parlament eh, vycházejí eh, z legislativního rámce primárního práva a snaží se zajistit díky přísnější kontrole velkou úroveň zodpovědnosti. Nesmíme ovšem usnout na Vavřínech, protože tento úkol si vyžaduje z naší strany neustále úsilí. Naše doba přináší velké výzvy a od například ledna 2015 Evropská centrální banka neustále zveřejňuje přehledy um, diskuzí o rozhodování, pokud je o monetární politiku. A ehm, my poskytujeme samozřejmě co nejvíce informací, tak aby každý, kdo o to má zájem, mohl kontrolovat to politiku ECB, třeba Evropský parlament. A, a e, samozřejmě se snažíme vysvětlovat naše rozhodnutí a snažíme se ukazovat, že jednáme v souladu s naším demokratickým mandátem. V posledních eh, letech jsme také zvýšili naše úsilí, abychom překlenuli některé komunikační eh, výzvy, eh, které jsou spojeny se strukturou eurozóny. Snažíme se samozřejmě komunikovat s občany v 19 zemích, které samozřejmě mají různá očekávání od Evropské centrální banky. A my se snažíme tady mít celou řadu přímých slyšení, Vedle institucionálních aktivit jsme se eh, společně s členy výkonné rady účastnili celé řady nejrůznějších událostí, asi 180 akcí. Eh, a čtvrtina z nich byla v různých vzdělávacích centrech, eh, dále v různých think tancích, nadacích, neziskových organizacích, vládních organizacích. Ehm, když to vše započítáme, tak jsme se akcí v těchto institucích účastnili více než ehm, akcí v rámci ECB a NCB. A máme tady také různý program, třeba v sekundárních školách, na univerzitách, Eh, kde se zaměřujeme právě na roli centrální banky ve vyspělé ekonomice a také vysvětlujeme krizi, jakou roli v ní se hrála Evropská centrální banka a jak zmírnila dopady této krize na občany v Evropě. A máme také webové stránky, kde mnohé věci přijatelným způsobem vysvětlujeme za pomocí různých schémat a diagramů. Používáme různé nástroje jako YouTube, LinkedIn Twitter a tam máme asi 440 tisíc sledujících. E, závěrem, Evropský parlament, který zastupuje evropské občany, je velice důležitý pro e, to, aby evropští občané pochopili rozhodování ECB a měli v ní důvěru. A to pak přispívá k efektivnosti naší měnové politiky. A vy, Evropský parlament, vy jako spoluzákonodárci musíte také sehrávat úlohu e, tak, aby byla Evropa dobře připravená na eh, ta rizika, která jsem zmínil ve svém úvodu. Eh, my tady samozřejmě eh, chceme mít takový rámec, který nebude narušovat růst, a zároveň pomůže ekonomické výkonnosti. Ehm, deset let od, zahá, od započetí finanční krize je stále velice e, důležité pokračovat v práci e, a vylepšovat legislativní rámec tak, aby poskytnul nezbytnou stabilitu trhům, chránil evropské občany, zákazníky, pracující a daňové poplatníky. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě velmi rád odpovím na všechny otázky otázky. Very much. Děkuji, děkuji, děkuji, pane Dragi, za všechny vámi vyslovené myšlenky a váš projev. My jsme samozřejmě forum, které se snaží být co nejvíce transparentní i v souvislosti s politikami Evropské centrální banky. je to pro nás důležité, protože jsme také spolu zákonodárci a podílíme se tedy na vytváření těchto politik a proto jsem tedy velmi rád, že se i vy snažíte stejně jako my vlastně postavit těm největším výzvám týkající, které se týkají měnové politiky, bankovnictví a tak dále. Tak a teď dáme slovo našim poslancům a za EPP bude jako první hovořit Markus Ferber. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já vás zdravím. <laughs> Pane předsedo, i já vám chci srdečně poděkovat. Děkuji vám tedy za váš projev. Vy jste nám tady nastínil opravdu velmi pozitivní scénář týkající se hospodářské situace. Nicméně na eh, konjunkturním nebi se začínají objevovat první mráčky a jde také mimo jiné o téma, o kterém hovořili šéfové stát a vládu minulý týden. A jde tady o otázku Spojeného království, to znamená, zda vůbec budeme schopni ta vyjednávání dovést do nějakého snesitelného konce. Samozřejmě, co se týče vaší práce a vaší komunikace. Eh, tak tady máme Spojené království, které nikdy nechtělo zavést euro a a nikdy svou vůli zavést euro nevyjádřil. Nicméně já bych byl rád věděl, jak se Evropská centrální banka připravuje na možnost tvrdého Brexitu a na ty dopady, které tvrdý Brexit bude mít na finanční bankovní trhy. Hovořili jste se zástupci Bank of England, jakým způsobem byste byli ochotni spolupracovat tedy se Spojeným královstvím a v případě, že by byl tedy nařízen, nebo jak si ten odchod Spojeného království byl řádně regulován, tak jak to tedy bude vypadat ta spolupráce v oblasti nouzové likvidity a jiných nouzových systémů. To znamená, mohli byste nám tady něco říct k tomu, nastínit politiku Evropské centrální banky pro tyto různé scénáře? Děkuji. Samozřejmě uvidíme, jak ta současná vyjednávání dopadnou. Nicméně musíme říci, že ECB není součástí samotného vyjednávání. To znamená, že my stejně jako všichni ostatní čekáme na výsledky tohoto vyjednávání. E, a až poté tedy uvidíme, jakým způsobem budeme moci jednat. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby nedošlo k ohrožení jednotného trhu ať už to dopadne jakoliv. Ano, máme pracovní skupinu se zástupci Bank of England a v podstatě snažíme se analyzovat různé možné scénáře. Nicméně, samozřejmě, vyčkáváme, jak to celé dopadne. Nicméně my ta vyjednávání neovlivníme. Nicméně, co se týče našeho odhadu, tak ten eh, eh, dopad by měl být eh, takzvaný Elia agregovaný. To znamená, že my ještě nevíme přesně, jak to dopadne, nicméně eh, například těch centrálních derivativ, tak tady by ano, mohlo dojít k zásadnímu dopadu ve chvíli, kdyby ten odchod proběhl podle scénáře hard Brexit. Protože tady máme samozřejmě spoustu smluvních vztahů, které budou muset být nově regulované. My to samozřejmě všechno monitorujeme, spolupracujeme se zástupci Bank of England velmi uspokojivým způsobem, ale samozřejmě, samozřejmě čekáme, čekáme na závěrečné výsledky. Takže my v tuto chvíli doporučujeme našim podnikům, aby se připravili na ten nejhorší scénář, protože samozřejmě toho času, který nám zbývá, je velmi málo. To znamená, že pokud tedy dojde k nějaké dohodě, to je vlastně jedno, k jaké dohodě dojde, ale botníky musí být připravené. A já se ptám, zdali byste také připraveni na ten nejhorší možný scénář. Samozřejmě nevíme, jak to dopadne my, ale samozřejmě vyzýváme všechny subjekty ze soukromého sektoru, aby se připravili. Nicméně my jsme se ještě nijaké nerozhodli, eh, ani jsme nepřijali žádné závazky v souvislosti s tím, jakým způsobem se budou zacho- moci zachovat nebo mají zachovat ty veřejné úřady, protože to závisí na výsledku. Děkuji. A samozřejmě, samozřejmě chceme, aby to všichni řádně eh, naplánovali, ale samozřejmě vycházíme z toho základního scénáře. To znamená, že doufáme, že tedy to všechno dopadne tak, jak si všichni přijeme. Takže Perván Šperes, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste odpověděl na otázky které mm, jsme vám podkládali. A já bych se chtěla vrátit ke dvěma věcem po naší poslední diskuzi, kdy jste přišel na výbor Ekon. Tam v případě Estonské banky bylo zřejmé, že může existovat určitý problém, pokud je o legitimitu předsedy Evropské národní centrální banky, eh, kde eh, vládám hm, pak nemůže zasáhnout, eh, když dojde k přerušení eh, mandátu takového předsedy centrální banky. Ale Ono to samozřejmě má dopad na okolní prostředí a globální systém eh, v Evropě, eh, který řídí Evropská centrální banka. Nemyslíte si, že je tady určitá právní mezera, která by měla být zaplněna a Evropská centrální banka by právě měla upozorňovat na takové problémy eh, ze strany Národní centrální banky? A potom druhá věc. Chtěla bych se vrátit k tomu, co jste řekl minulý týden v Berlíně. Vy jste hovořil o tom, že je nez nezbytné mít stabilizační funkci v hospodářství eurozóny a mě by zajímalo, jestli si myslíte, že ty návrhy, které byly předloženy ze strany Evropské komise, jsou užitečné, směřují tam, kam by směřovat měly a máte dojem, že teď by Nemáte dojem, že teď by rada měla vyvinout dostatečné úsilí, aby ten návrh mohl být realizován do konce tohoto období? A budete k tomu mít nějaké návrhy? Co se týče té vaší první otázky, to znamená, jakým způsobem se tedy popasovat s praním špinavých peněz. Samozřejmě říme, že ta současná legislativa a úprava není dostatečná. Co ale dělá v tuto chvíli Evropská centrální banka? Máme pracovní skupinu, kterou zřídila Evropská komise. To znamená, že se v první řadě snažíme zlepšit výměnu informace, informací mezi národními úřady pro boj s praním špinavých peněz a s dohledovými orgány. Samozřejmě, ale je třeba k tomu ještě něco dodat. Samozřejmě tady musí docházet k ještě k širší výměně nad rámec této spolupráce. A jako pozici zastává ECB, říkal to i Daniel Luní potřebujeme Evropský úřad pro boj s praním špinavých peněz. To znamená, abychom zajistili opravdu absolutní průhlednost a vizibilitu toho, co se děje. A než tedy k takovému to zřízení dojde, tak my na naší interní úrovni se snažíme také jednat. To znamená eh, nastavit ty postupy tak, aby dohledové úřady ve spolupráci s právními službami bank se mohly soustředit na příklady praní špinavých peněz. Ale jelikož ECB není zodpovědná za boj s praním špinavých peněz ani za legislativu, tak vlastně i kapacita ECB změnit tuto situaci je dosti omezená. To znamená, my musíme v prvořadě spolupracovat s komisí v této oblasti. Co se týče té druhé oblasti, té stabilizační funkce, jak si jistě dobře vzpomínáte a vy jste vlastně ještě jednou připomněla to, co jsem řekl v Berlíně. Já jsem se nezabýval specifickými body jednotlivých návrhů, protože do určité míry každý z těch návrhů má své stěné kladné stránky a v tuto chvíli je velmi těžké v podstatě vybrat to nejlepší, protože každý návrh v této oblasti musí splňovat dva požadavky nebo mít dvě vlastnosti. Musí být adekvátní v tom smyslu, že musí podporovat stabilizaci. A hned řeknu, co to znamená být adekvátní. A samozřejmě na základě toho je třeba vybrat tu, tu správnou velikost. A za druhé, Druhou vlastností musí být to, že vlastně to nebude mít deformující dopady na fiskální politiku jednotlivých členských států. To znamená, neměla by podporovat ten takzvaný morální hazard. Ve chvíli, kdy říkám, že potřebujeme adekvátní nástroje, tak co to znamená? Když se podíváme na to, jak vlastně ke stabilizaci v rámci měnové unie dochází, tak vidíme, že do, velká část v podstatě eh, sdílení rizik ve chvíli, kdy dojde k těm šokům, otřesům, tak vlastně velká část, s velkou částí se musí právě popasovat soukromý sektor. A to samozřejmě hodně, hodně potom záleží na tom, jak moc jsou vyspělé bankovní, eh, jak moc je vyspělá bankovní spolupráce, fungují finanční trhy. Takže prvním závěrem je to, že velikost této fiskální stabilizační funkce, tak ta bude menší, čím větší budou bankovní eh, trhy a kapitálové trhy. To znamená, to, co rozhodně není správné, je nedělat nic. Neudělat nic s kapitálovými trhy, se stabilizací a s bankovními trhy. To nelze. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Bert Luke má slovo, prosím. Dobrý den, pane Dragi, já budu hovořit německy. Pane Dragi byste dostal dopis od italského ministra pro evropské záležitosti. Pane Draghi, dobrý den. Vy jste obdržel dopis od, Evr- od italského ministra pro evropské záležitosti, a on má opravdu zvláštní představy o nutné přestavbě a přeměně eh, měnového trhu. Jsou to opravdu velmi zajímavé návrhy a to souvisí vlastně s eh, tou připomínkou, že euro v podstatě není žádným optimálním, eh, žádnou optimální možností měny. A je dosti nevypočitatelné, co italská vláda vlastně má v záměru, tak eh, v, v Německu a v jiných státech vznikají stále větší obavy v souvislosti s těmi takzvanými eh, cílovými požadavky, například eh, co se stane se státy, ve chvíli, kdy prostě eh, země jako třeba Itálie by chtěla vystoupit z eurozóny. Víte, protože on je opravdu dost dobře představitelné, že by Itálie ignorovala právní základ. A my teď přesně víme, jak v tuto chvíli vypadá tedy ta současná politická situace v Itálii. Samozřejmě, že existují názory, které říkají, že samozřejmě ty dluhy by musely být placeny, ale neexistuje tady k tomu žádný právní základ. Co se týče forward guidance, neměla by ECA, ECB říci, co vlastně ty target požadavky znamenají, nebo co by se stalo v případě, že by některá země vystoupila z eurozóny. A ptám se, nebylo by možné, kdyby celý ten systém targetů eh, v podstatě eh, se nějakým způsobem v podstatě potřebujeme tady právní základ ve chvíli, kdy dojde k odpisům eh, škol, Eh, dluhů, ale prostě musíme si tady nějakým způsobem nastavit, jak se bude přistupovat k dluhům země, která by se rozhodla vystoupit z eurozóny. Taky nejprve chci říci, že by to bylo velice složité právně Urči, a určitě by to nebylo, určitě by to neřešila ECB, ale chtěl bych zároveň říct se jako část této odpovědi, že jaká, jakékoliv omezení toho cíle dvě, ať už explicitní nebo implicitní, by zkrátka úplně zničilo celou tu měnovou unii, protože ten cíl dva je velice důležitý a pokud bychom e, vlastně omezovali ty platby, tak bychom úplně poškodili, úplně bychom zničili Unii. Pane Luke, nechte prosím nejprve domluvit pana Dragiho a pak můžete ještě položit doplňující dotaz. No já myslím, že jsem už skončil. Ne, ne, ne, já jsem neříkal, že by se mělo snížit ten cíl toho systému, ale spíš, že ty, že ty pozice toho eh, cíle by mohly být jaksi konvertovány do dluhových nástrojů, takže potom by Národní centrální banka eh, byla vlastně povinna splatit takový eh, dluh v případě, že by odcház, odešla z, euro, eh, z, z toho systému euro. Protože musíme být připraveni na situaci, kdyby tedy některá země chtěla odejít a kdyby vlastně ta země potom nebyla ochotná um, splnit tu, ty, ty, ty pozice toho cíle. No, provádění eh, měnové politiky je centralizováno a máme zde kolaterály, máme zde určitá zajištění. To znamená, tak vypadá stávající situace. To znamená, máme zde, kdyby došlo k takové situaci, já si myslím, že je to vlastně úplně nemožné, že to je nemožná hypotéz a nemožná situace. A pak, pak by ta právní, právní základna byla naprosto jasná. Je tam určitá právní základna. Ale pokud by se tyto pasiva měly nějak přeměňovat do uh, pasiv ECB, to je vlastně něco, co vůbec náš systém neumožňuje. Máme, vůbec to neumožňuje ani statut ECB. My chceme, aby ta měnová politika byla uplatňována decentralizovaným způsobem. Děkuji. Nyní pan Lipskirník. Ano, děkuji za slovo. Vážený, milý pane Dragi, poté, co jsme si vyslechli projev o stavu Unie pana Junkra a hovořil o euru, hovořil o tom, že by to vlastně, že euro by mělo být určitou mezinárodní rezervní měnou. Jaké by to mělo výhody? kdybychom toho dosáhli v porovnání se stávající situací? A jaké konkrétní kroky by musely být učiněny, aby k tomu došlo? A jakou roli by v tom hrála ECB v tom, aby posílila postavení eura na globální scéně? Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Hm, pokud chceme Mm, jak si pro, propagovat úlohu eh, eura na mezinárodní scéně, tak to není naší úlohou. Ale můžeme říci, že vlastně došlo k určitému poklesu. Mm, například k tomu, aby se euro používalo jako rezervní měna, ale euro stále ještě eh, zůstává druhou nejčastěji používanou měnou světa. My se na to díváme tak, že mezinárodní, úrove, mezinárodní role eh, eura je determinována především tržními silami. Eurosystém to nemůže nějak ani posílit, ani oslabit, ani mm, nemůže úlohu eura nějak prosazovat, nějak propagovat. Jsem si poměrně jist, že až pokročíme s budováním eh, kapitálové unie a také bankovní unie, tak i se postupně zlepší a zvýší mezinárodní role eura. Hmm, je to všechno spojeno s určitým odhodláním a s kapacitou postoupit dále s těmi reformami, tak jak je to naplánováno. No a rovněž musíme také počkat na to, co konkrétně navrhne komise hmm, a my pak budeme s komisí na jejich návrhu spolupracovat. Děkuji. Chcete ještě doplňující otázku položit? Máte čas? Ne, děkuji. Takže Sven Giggles. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, Dragi, v projevu který jste přednesl před eh, deseti dny při příležitosti eh, pádu, deseti let, vlastně pádu eh, banky Lehman před deseti lety, tak váš předchůdce pan Jean-Claude Trichet řekl, že celkově finanční systémy jsou minimálně stejně zranitelné, jako byly před deseti lety. A varoval před nadměrným zadlužováním, nebo možná i před nadměrným využíváním pákového efektu eh, v porovnání s tím, jak vypadá reálná ekonomika. Vy jste teď právě mm, spravedlnil to, že chcete i nadále pokračovat v té eh, politice měnové akomodace, jak tomu říkáte, ale všichni občané v Evropské unii nyní již vidí i určité, určitá negativa této politické koncepce. Já mohu říci, že samozřejmě, že měnová politika je velice důležitá pro eurozónu a nikdy jsem nepatřil ani Evropský parlament ve své e, většině nikdy nekritizoval tu obecnou e, linii vašich postupů. Ale není teď už trošku i na čase e, vyslechnout si toho vašeho předchůdce a podívat se trochu i na ty nevýhody? Chci se tedy zeptat, souhlasíte s názory vašeho předchůdce, které vyjádřil? A pokud ano, pokud souhlasíte s tím, že je zde palčivý problém toho nadměrného využívání pákového efektu ekonomiky, tak jak eh, se chcete zachovat eh, nebo jak chcete upravit eh, politiku ECB v tomto směru? No, děkuji. Já bych to jenom tak malinko upřesnil. Musíme ve finančních systémech rozdělovat na jedné straně bankovní systém a na druhé straně takzvané stínové bankovnictví. Co se týče toho bankovnictví, tak tam nedošlo, tam, tam vlastně jde k tomu, že zde dnes eh, mají eh, banky mnohem větší kapitál, než který byl v minulosti. To znamená, jsou silnější, co se týče solventnosti, likvidity, možnosti využívat pákový efekt. A myslím si, že zde není žádný ukazatel, který by který by se nějak výrazně zlepšil za, za těch posledních deset let. Ale eh, zároveň je zde určitý systém, zároveň jsou zde věci, které se změnily, takže mohu říci, že co se týče toho bankovního sektoru, banky jsou silnější, než byly dříve. Ehm, pokud se ptáte, zda nám to zabrání ehm, a tomu, aby vznikla nějaká další krize, tak musím říct, že tedy ne, ale minimálně ty banky budou silnější. Ale pak je zde ta druhá část a to je to stínové bankovnictví. A já chci ještě říct, že co se týče Evropské unie, tak tam došlo k pokroku v této oblasti v tom stínovém bankovnictví, tam e, došlo k velkému navýšení, pokud se nemýlím, tak asi e, několik let už to vždycky stoupá asi o 8% a teď je vlastně jsou poslední roky, kdy dochází ke stabilizaci. A tady bohužel je to tak, že tyto stínové Toto stínové bankovnictví má určité subjekty, některé z nich jsou velik, velice silné, velice složité, navzájem propojené a některé ty subjekty provádějí velice, činnost velice podobnou bankovní činnosti. A tady samozřejmě je to mnohem méně zřetelné, ta situace, jak, tam, jak to tam vypadá, než v tom bankovním systému. Takže můžeme říct, že v Evropě došlo k, mno, jsme učinili mnoho práce, ale měli bychom nadále pokračovat. Ale mm, jsou zde i jiné jurisdikce a Evropa je také uh, angažována i v jiných uh, jurisdikcích a také musíme zabránit tomu, aby nedocházelo k přelévání krizí nebo k určité nákaze. Také nedávno, mm, když jsme si připomínali vznik desetiletého, tedy vznik té finanční krize v USA, tak se hovořilo o tom, že došlo i k navýšení eh, pravomocí dozorových orgánů. V některých částech světa naopak ale se to, to šlo jiným směrem, naopak došlo k povolení regulace. Evropská unie by měla trvat na svém, ale e, i když tedy Evropská unie posiluje, tak stále vlastně je vystavena mm, i té situaci v jiných zemích. Co se týče e, toho pákového efektu, opět bych chtěl rozlišit mezi Evropskou unii a jinými zeměmi světa. Soukromé zadlužení z Evropské unii se snížilo a i, i ten pákový efekt se vlastně snížil, nebo to využívání toho pákového efektu se to snížilo. Co se týče veřejného zadlužení, tam to není stejné. Veřejné zadlužení zůstává vysoké, ale to samozřejmě zase záleží na, nebo vychází z různých jiných důvodů. Můžu říci, že monitorujeme eh, rizika, která mohou ohrozit finanční stabilitu, máme různé způsoby a samozřejmě eh, jsme si vědomi toho, že v některých sektorech ekonomi, ekonomiky. Eh, je to velice napjaté, třeba jsou to eh, sektory, kde jsou nějaké mm, třeba je to oblast rezidenčního bydlení. To znamená, jsou určité sektory, jsou určité země, některé oblasti, Možná bych mohl říct, že i celkově celý ten eh, sektor rezidenčního, eh, rezidenčních nemovitostí eh, vykazuje tyto rysy a jak na to zareagovat. My už jsme o tom přemýšleli, když jsme poprvé, poprvé jsme se snažili na to zareagovat tehdy, když jsme přemýšleli, jak navrhnout tuto politiku a říkali jsme si, že pouze to, že tam jsou rizika, tak eh, to neznamená, že máme úplně změnit tu situa- tu, ten systém. Spíše máme posílit eh, makroobezřetnostní instituce dohledu. Máme zde zejména národní pověřené orgány, které by měly nebo mohly a měly využívat tyto své pravomoci. Mohou například vydávat různá varování, pokud tam dojde k nějaké potenciální nebezpečné situaci. A další krok by byl rozšířit ten soubor nástrojů, která máme e, v tom makroobezřetnostním dohledu také i na tu oblast stínového bankovnictví. Děkuji, nyní Miguel Vieras. Já budu hovořit portugalsky. I will talk in Portuguese, so perhaps it's... Okay, thank you. Uh, eu vou... Rád bych hovořil portugalsky. Pokud jde o um, zapojení ECB a vás do skupiny 30, tak eh, ta účast byla kritizována. Tato skupina vlastně spojuje eh, nebo setkávají se zde velké banky a finanční skupiny, které jsou také pod dozorem ECB. A nedávno jeden um, ehm, státní obhájce zahájil vyšetřování a to vedlo k tomu, že účast ECB jak si prý spochybňuje její důvěryhodnost a také nezávislost eh, jakožto dozorce. A proto bych chtěl položit otázku, proč eh, vy jako ehm, guvernér ECB, z toho nevyvodíte nějaký e, závěr. E, japonská centrální banka reagovala, e, federální banka také. Proč vy také nezareagujete, tak aby to celé bylo transparentnější? Proč nezveřejníte zápisy ze zasedání, ke kterým dochází, protože zatím tyto zápisy rozhodně zveřejněny nebyly a nebyly rozšířeny na veřejnost. Děkuji. Jak jistě víte, tak eh, my jsme tady měli intenzivní korespondenci a teď bereme na vědomí eh, rozhodnutí eh, ombudsmana z 3. července 2018, pokud jde o naši roli v rámci skupiny 30. Vítáme rozhodnutí, která mají zlepšit transparentnost činnosti ECB a také rámec řízení. V minulosti ECB tyto věci vysvětlila, dejme, zejména v dopise a pro ombudsmana 31. Eh, října 2017 eh, a potom eh, z 18. Ehm, března, nebo dubna, pardon, 2018. A ty jsou k dispozici. A ECB v minulých letech také přijala další kroky k posílení svého řízení. My zareagujeme na rozhodnutí ombudsmana v příštích dnech a tak jako vždy v minulosti. Naše reakce, naše odpověď bude zveřejněna a také eh, jsme samozřejmě eh, odpověděli na nejrůznější eh, dopisy, které jsme v minulých měsících obdrželi od Ehm, poslanců. Pan Bernard má slovo. Eh, ale co to znamená? To znamená, že ehm, předseda ECB ehm, bude i nadále ve své funkci a i nadále bude členem skupiny 30. Pochopil jsem to správně, můžete to prosím potvrdit? Eh, já nemám eh, co dodat k tomu, co jsem již řekl. My zareagujeme na rozhodnutí Evropského ombudsmana v příštích dnech a tak, jako vždy eh, dosud v minulosti, naši odpověď zveřejníme. Děkuji, pan Bernard Mono. Pane předsedo, dobrý den. Pokud jde o praní špinavých peněz, tak my jsme se tento měsíc dosvěděli, že to, co se děje v Estonsku, že tam byla banka, která právě Eh, asi 200 miliard euro mezi roky 2007 eh, až 2015 eh, vlastně vyprala. A paní Perez už to zmiňovala, ale guvernér Estonské banky, centrální banky, byl obviněn z toho, že vlastně tady požaduje po bankách 100 tisíc euro za měsíc za to, že přivře oči. A Zdá se tedy, eh, že by měl být odsouzen a on je ale stále ve funkci a nemá vůbec záměr odstoupit. Letyšský premiér ehm, pan Dombrovský eh, jak si také eh, se zdá být překvapen a stejně tak osoby pověřené za eurozónu. Je to ta snad eurozóna a volný pohyb kapitálu? že systém eh, národní, který zatím fungoval dobře, je otevřen kontaminaci eh, těch systémů, eh, kde to nefunguje a vše je bez kontroly. Na počátku prosince ehm, byla velká konference, která byla samozřejmě příležitostí k lobování z konference Eurofy. A vy tady stále požadujete další integraci. Tvrdíte, eh, že je potřeba vylepšit eh, boj proti praní špinavých peněz. A takhle vlastně to chcete vyjmout z působnosti jednotlivých členských států a chcete to svěřit eh, nějaké instanci na evropské úrovni, federální. A tady samozřejmě z toho budou mít pouze v, prospěch ti velcí bankovní hráči a stínový bankovní systém. Vy tady tvrdíte, že chcete bojovat proti praní špinavých peněz a nechcete samozřejmě zbavit pravomocí e, národní bankovní systémy, ale e, jak e, vlastně tedy požadovat po vašich kolezích, aby se chovali morálně v rámci ECB? Já se obávám, že vaše stanovisko si trochu samo protiřečí, protože vy jednak říkáte, že současný systém je velmi neuspokojivý, že je to katastrofální, ale eh, to je přece v současnosti systém založený právě na národních eh, celcích, takže my se tady snažíme právě zavést větší koordinaci, tak abychom tady měli jeden orgán eh, na evropské úrovni. A tady není možné mít obojí. Nemůžete mít systém založený národně, který je zcela nekoordinovaný. To, to nemůžete mít bez federálního orgánu. Takže já si myslím, že to, co říkáte, si protiřeší. A teď eh, chci říci, že my nejsme zodpovědní za prosazování legislativy eh, o prevenci praní špinavých peněz a financování teroristů, ale Přesto proto uděláme maximum. Například budeme usilovat o Evropský bankovní orgán, nebo pardon, o Evropský orgán proti praní špinavých peněz a to federální, nezaložený na národních úrovních, protože je jasné, že současný systém zkrátka nefunguje. Děkuji. Pane předsedo, eh, pane eh, eh guvernér, vy neodpovídáte eh, na mé otázky, pokud jde například o, o eh, toho zmíněného o funkcionáře a potom také pokud jde o kontrolu eh, praní špinavých peněz naše francouzská centrální banka to před existencí Evropské centrální banky dělala velmi kvalitně. Eh, Byly tady kontroly také ze strany ministerstva financí ve Francii a v té době tam nebyly tyto problémy. Eh, řešilo se to a to se to řešilo právě na národní úrovni. Pozice pana Rinceviče ta se týká národních eh, soudních orgánů jeho země. Evropská centrální banka do toho nemůže vůbec zasahovat. Eh, my bychom mohli pouze se obrátit na Evropský soudní dvůr, eh, to už se stalo. A mm, Evropská centrální banka se k tomu vyjádřila, my jsme teď jmenovali náhradníka místo této osoby, takže ty věci se poněkud eh, zlepšily. Ta situace samozřejmě není eh, nijak eh, příjemná, ale to je právě proto, že mm, ta věc zatím ještě probíhá na národní úrovni této osobnosti. A tady to není tak, že by ten národní systém byl příliš efektivní, protože kde je nejslabší článek praní špinavých peněz? Eh, tam se to musí řešit a právě proto my chceme být silně koordinovaný systém, kde si lidé vyměňují informace. Eh, a pokud si nebudeme vyměňovat informace, tak není naděje, že budete efektivně potírat praní, proti špinavý, eh, praní špinavých peněz. Markus Precel. Draghi. Pane předsedo, pane prezidente, deset let po Lehman Brothers s tím výsledkem, že jsme museli jít na nulové úrokové sazby, tak vlastně Evropská centrální banka má ještě pořád dva nástroje. Vy jste o tom říkal eh, Asset Purchase Program a ještě Forward Guidance. Takže v důsledku toho vlastně v tuto chvíli ta bilance už je trošičku jiná. V roce 2018 hovoříme o 4,5 miliardách Takže já se ptám, zdali ECB má nástroje, jakým způsobem tuto situaci trošičku uh, řídit, kontrolovat, aby se to všechno tak nenafukovalo. Poté Německá banka v nedávné historii zažila následující. Slyšeli jsme od nich, že ta situace se vlastně bankovním sektoru hodně zlepšila. Tady v tuto chvíli hovoříme ale o 7,7% možnosti v podstatě výpadku, což je něco daleko vyšší než eh, riziko eh, italského Unikreditu. A ne, nekonvenční měnové politiky, minimálně co se týče Deutsche Bank, tak tady eh, všechny ty poslední nástroje z posledních eh, let vůbec nepomohly. I když došlo k nákupu italských dluhopisů, takže já se ptám, zda tady existuje nevyváženost toho, co se vykonalo pro Itálii a, pro, a mezi tím, co vlastně se udělalo pro Německo. Eh, stojíme krátce před fúzí Deutsche Bank a Commerzbank. To znamená, že tady hovoříme o fúzi dvou velmi oslabených aktérů. Vidíme, že tady vlastně došlo k poklesu u burzovních hodnot. To znamená, že tady ty indexy samozřejmě hodně se změnily. To znamená, že jak eh, prostě vypadli, vypadli z těch žebříčků, včetně DAXu. Prosím vás, měl jste dvě minuty na otázku, tak to prosím eh, uzavřete a položte otázku. Takže možná ještě poslední velmi krátká otázka. Před chvíli jste říkal, že jakékoliv implicitní a neimplicitní omezení by vedlo ke zničení měnové politiky. To znamená, jakékoliv snahy, včetně tedy e, německých snah omezení na jeden bilion, by bylo vlastně v podstatě fatální. To znamená, musíme tady akceptovat tento limit nad 1 bilion. Co se týče té třetí otázky, tak určitě by to bylo fatální. Bylo by to fatální, to znamená, nechcete mít měnovou unii, kde můžete provádět platby jenom do určité míry a potom nad určitou uh, úroveň už v podstatě nemůžete s tím udělat nic, tak tomu to prostě by smysl nedávalo. Dále to byla ta poslední otázka, ta předposlední byla. Asi nejste dobře informovaný, protože vy říkáte, že ECB koupila uh, italské dluhy. Ne, my jsme koupili národní a soukromé dluhopisy ve všech členských státech podle daného klíče. To znamená, my nej, ne, vůbec tady nezastáváme nějaký privilegovaný přístup k jednotlivým členským státům. Máme uh, E, za úkol zajistit cenovou stabilitu ve všech členských zemích a ne pouze v jedné z nich. A druhá otázka, která se týká Deutsche Banky, já tady nebudu komentovat individuální situaci jednotlivých bank. My tady máme stále eurozónu. Samozřejmě, že banky mají určité problémy z dějin, z historie, které prostě zdědili ještě z doby hospodářských krizí. Samozřejmě to může vést k těm takzvaným non-performing loans. V některých jiných eh, státech můžeme hovořit o těch takzvaných level 2 a 3 eh, aktivech. To znamená, že v každé zemi se toto dědictví projevuje jiným způsobem. To znamená, chceme-li v podstatě, aby ten bankovní systém a bankovní trh nějakým způsobem pokročil, no tak se samozřejmě mu, musí eh, toto negativní dějství nějakým způsobem vyřešit. Ale nebudu komentovat situaci jednotlivých bank, co se týče eh, té naší eh, celkové bilance. Ano, té naší rozpočtové úvahy. Takže samozřejmě, ano, máme tady určitá kritéria způsobilosti, která vlastně zajišťují kvalitu těch eh, našich, eh, té, té naší rozvahy. Samozřejmě tady hovoříme o možnosti různých jaksi eh, směných sazeb, úrokových sazeb, to znamená, že my se samozřejmě snažíme udělat všechno pro to, abychom byli dobře připraveni a jsme dobře připraveni, ale ECB, stejně jako všechny, nebo minimálně většina eh, centrálních bank těch největších jurisdikcí, jsou samozřejmě zodpovědné za svá, jsou zodpovědná za svá aktiva, ne za tržní hodnotu. To znamená, že tady nehovoříme o žádných bezprostředních dopadech, které by toto mohlo mít na účetní rozvahu. To znamená, že my tady nevycházíme, nevycházíme z tržní ceny. Fulvio Martušelo, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo jakýkoliv občan nebo italský občan, evropský občan, když slyší, že místo předseda italské vlády hovoří o finančních výhledech a říká, že nejdříve si uděláme trošičku deficitu, abychom se z toho potom mohli zpamatovat v následujících letech. Tak jakýkoliv běžný normální občan si to představí jako tak, že tady jsou určité limity, které nedovolí eh, v podstatě vynakládat peníze a investovat. To je přesně to, co si představí normální běžný občan jako zásah z Evropy, jako omezení. A ve chvíli, kdy teda tady nastavujeme nějaké stropy, nějaké nejvyšší eh, limity, tak chceme vědět, jestli, jestli to je vůbec smysluplné, protože když si uvědomíme, tak vlastně od 4. března hovoříme o 130 bodech a stejně, stejně jako všichni v Evropě, se připravujeme na to, že ta čtvrtá fáze skončí. To znamená, že podívejme se na to, co říká ministr financí naší země. Říká v podstatě, že potřebujeme generovat více deficitu. Pokud byste mi dovolil, tak bych odpověděl na tuto otázku italsky. Jak jsem říkal na tiskové konferenci minulý týden, tak je třeba vyčkat. Je třeba vyčkat, abychom si vyčkali tedy ta aktuální údaje. Máme tady samozřejmě návrh rozpočtu a čeká se parlamentní debata. To znamená, hovoříme tady o několika věcech, které jsou velmi citlivé. Z toho důvodu já tady nechci v tuto chvíli zabřednout do debaty o politice jednoho členského státu. Samozřejmě jeho slova napáchaly hodně škod, protože rodiny, podniky v tuto chvíli platí vyšší úroky, než platili dříve. To, co ale víme, je to, že ty nové půjčky vlastně, tak banky od dubna, poté tedy, co došlo k tomu pádu, tak tady v tuto chvíli hovoříme již o navýšení, navýšení úrokových sazeb a hlavně tady, e, což samozřejmě má největší dopad na ty malé a střední e, podniky. U velkých podniků hovoříme o 64 e, bodech na, na ty emise těch nejdůležitějších titulů. To znamená, že se nenavýšily pouze úrokové sazby u bankovních úvěrů, nicméně všechno, co se týče jak si záloh kaucí a, a smluvních e, pojistek, to všechno bylo zásadně zpřísněno. Nicméně v, dal, v jiných členských státech vlastně lidé stále platí úroky, ale na nižší úrovni. Co se týče rodiny, tam, kde jsme zaznamenali hodně velký nárůst eh, těch úrokových sazeb, tak to jsou hlavně ty spotřebitelské úvěry. Hlavně tam, kde jde jaksi o malé úvěry, spotřebitelské úvěry, tady hovoříme o úrokových sazbách ve výši až 20 či více jak 20 takže ten proces samozřejmě může být pomalejší. Eh, e Tato situace záleží pouze na, na některých slovech, která nebyla vyřčena, nebo která třeba byla řečena nějak nešťastně. Souhlasil byste se mnou v tomto? Hmm. No já si myslím, že už se k tomu nechci nějak podrobněji vyjadřovat. Toto se stalo v Itálii, ale nikde jinde v eurozóně se to nestane. To je vše, co k tomu chci říci. Děkuji. Tak to byla zajímavá čísla. A nyní Luigi Morgano jako další řečník. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane Dragi, děkuji za to, že jste mezi námi v Evropském parlamentu tyto výměny názorů jsou pravidelné a myslím si, že to je naprosto vynikající, že ECB nás může informovat o svém programu a také vlastně to říci i veřejnosti. Myslím si, že toto je tedy aktivita, která je dobrá jak pro ECB, tak pro Evropský parlament, pro obě strany. Vzhledem k tomu, co jste říkal eh, na úvod a i také vzhledem k těm komentářím, které již zazněly, mám několik otázek. Možná budou pro vás trošku nezvyklé. Ve našich slyšeních a v našich diskusích se používá jazyk, jazyk odborníků v měnové politice ale možná bychom měli zdůraznit, že ECB, zejména v takové té největší krizi, vlastně dokázala zachránit eurozónu a euro. No zároveň víme, že někteří vnitrostátní lídři, kteří Mm, se vlastně příliš nezabývají tou celoevropskou monetární politikou, například nezabývají se tím systémem EDIS, ani se nezabývají třeba těmi proticyklickými opatřeními, takže to mm, sebou nese otázky. Takže jak byste shrnul těch několik eh, posledních let? Eh, co tedy ECB dokázala udělat? A dokázala ECB oslovit občany nebo běžné lidi, kteří tedy nerozumí tomu jazyku, jakým mluví rada guvernéru, ale kteří pak pocitují ty praktické následky měnové politiky. Co byste řekl lidem o stávajícím stavu evropské ekonomiky? A pokud by to bylo možné, mohl byste říci i, zda vidíte nějaká rizika a ne, možná třeba, nebo nemusíte hovořit ani o rizicích, ale spíše o tom, jaký to může být dopad na měnovou politiku. Samozřejmě blížíme se také už eh, eh, evropským volbám. A poměrně hodně Evropanů zajímá, zda by ekonomika třeba mohla vzkvétat ještě více Eh, jak je to s mezinárodním kontextem, jak je to třeba s těmi cly. Takže je možné, vidíte nějakou lepší budoucnost pro Evropu? Děkuji. Mohlo opět hovořit italsky, ptal se pan Draghi. Tak já tak odpovím částečně anglicky, částečně italsky. Co se týče těch opatření, můžeme říci, že naše opatření měla výrazný dopad na ekonomiku eurozóny. ECB se domnívá, že za období 2016-2020, za ty čtyři roky, jsme přispěli k výraznějšímu růstu 1,9 a že jsme přispěli i k tomu, že inflace zůstává víceméně na stejné úrovni, ale obecně řečeno můžeme říci, že měnová politika ECB je naprosto zásadní, nebo byla zásadní v těch letech, kdy jsme procházeli krizí, to znamená někdy od roku 2012 až do té doby, kdy jsme začali s kvantitativním uvolňováním pak jsme přislíbili, že budeme provádět odkup, že budeme reinvestovat eh, ty splatné cené papíry. Takže když se ptáte na to, jakou má úlohu ECB, tak já samozřejmě tady jsem trošku předpojatý, když to mám hodnotit. Nemůžu to hodnotit úplně objektivně. Spíše si myslím, že by to měl zhodnotit někdo jiný. Takže spíše byste se na to měl zeptat někoho jiného a mě se zeptat Děkuji, nyní Brian Hayes. Děkuji. Vím, že už jste odpověděl na otázku hard Brexitu, ptal se na to můj kolega Markus Ferber. Já bych se na to možná zeptal ještě trošku podrobněji. Kristýn Lagardová nedávno řekla, že pokud by zde byl Brexit bez dohody, tak to bude mít eh, velice závažné dopady nejenom pro eh, Velkou Británii, ale pro celou, ale i pro eurozónu. Souhlasíte s tím? Já tedy jsem pochopil, že vy nejste součástí těch jednání. Ještě tady jednou to zopakuji. Takže paní Kristýne Lagadová řekla, že pokud nedojde k dohodě, tak Brexit, ty dopady Brexitu budou velice těžké i pro eurozónu. Takže mě zajímá, jak se na to díváte vy. A také tedy jsem pochopil, že nejste součástí těch jednání, ale spolupracujete s Bank of England, s Centrální bankou Spojeného království. A mě zajímá tedy ještě otázka Irska, které podle mého názoru může být nepřiměřeně zasaženo tímto Brexitem bez dohody. Eh, v našem, v naší zemi máme vysoké zadlužení, ale i v jiných zemích je zadlužení, takže já mám na to dvě otázky. Za prvé, pokud jedna země bude silně zasažena, jako třeba má země, jako Irsko, tak co si myslíte, že by měly učinit ostatní země, aby to trošku utlumili, ten, ty, ten otřes nebo ty, ty negativní dopady. A druhá otázka. Co byste poradil národním pověřeným orgánům, veřejným orgánům v těch členských státech, které budou vystaveny potenciálním negativním dopadům Brexitu, například jaké si mají vytvářet nějaké rezervy, nebo co byste jim radil jako předseda ECB jako někdo, kdo řídí celou měnovou politiku v eurozóně. Euro je naše měna. Patří členům eurozóny a je to irská měna, francouzská měna, německá měna, ale jsou určité okolnosti, za kterých jedna z těch zemí eurozóny může být nepřiměřeně negativně zasažena tím Brexitem bez dohody. A já si myslím, že občané mé země se zajímají co si myslíte, je, mm, jaké je to dobré řešení pro situaci, kdyby došlo k Brexitu bez dohody, k tomu tvrdému Brexitu? Děkuji. To je otázka, která je naprosto na místě, ale ještě je příliš brzo eh, na to dát nějakou plnou uspokojivou odpověď. Takže zaprvé, co se týče toho do, do, dopadu, toho Brexitu. Já jsem říkal, že tam může být nějaký dopad mm, v rámci obchodu, tam budou spíše ty obchodní kanály, které ta, tam si myslím, že to tam nebude nějak v nějakém velkém objemu. Teď se na to dívám eh, jako na celou eurozónu. Neznamená to, že jedna nějaká konkrétní země nebude zasažena nějak výrazně. A to Irsko je zrovna takovým případem možná, možná pak také třeba i Polsko. To mohou být země, které budou zasaženy výrazněji více než ostatní. Ale je to dost těžké o tom hovořit, protože nevíme, co bude výsledek, výsledek těch vyjednávání. Ptáte se, zda ostatní členské státy pak nechají ty některé země jaksi na holičkách, já si myslím, že to není dost pravděpodobné, protože mezi našimi hodnotami je také solidarita. Já teď řeknu naprosto pouze svůj, svůj osobní názor, nebo teď říkám pouze svůj osobní názor. Vůbec jsme o tom nějak nehovořili v rámci ECB. Myslíme si stále, že to není pravděpodobný scénář, ale pokud chcete spekulovat i o něčem, co není úplně pravděpodobné, tak eh, bych na to zareagoval Tak to Podle mého názoru by byl um, tento závěr. Briane, Irsko by... Já si myslím, že Irsko by bylo nepřiměřeně negativně zasaženo i tehdy, pokud bychom nevyjednali backstop ehm, protože si také hovořilo o tom, že je důležité pro Irsko, aby tam byl ten systém toho backstopu, toho jištění. Hmm, děkuji. Děkuji za slovo, pan Tank. Děkuji. Děkuji, pane Dragi. Chci říct, jsem rád, že ECB jaksi v čele pelotonu vývoje. Ale myslím si, že bychom měli také hovořit o jedné věci, o které jste nehovořil, a to jsou takzvané udržitelné finance. Evropský parlament přijal zprávu z vlastního podnětu, která říká, že chceme, aby zde byl rámec povinného due diligence které eh, má vyhledávat určité faktory a snižovat eh, rizika. Má se to týkat penzijních fondů, pojist, pojišťoven, správců, aktiv a také se to má týkat i ECB. Mohl byste prosím ještě zopakovat svůj dotaz, říká pan Draghi. Nestihl jsem si nasadit sluchátka. Dobře, takže otázka je udržitelné financování. Jak se na to dívá ECB? To znamená, Evropský parlament vyjádřil přání, aby ESG eh, e brali v úvahu i faktory udržitelného financování, udržitelných financí, aby to brali v úvahu ve svých rozhodnutích. Mm, je zde také zajímavý eh, dokument, mm, autorem je Marker, a ten hovoří o jednom faktoru, takzvaná eh, zelená měnová politika. A on tam tvrdí, že by zde měla být speciální zelená měnová politika na boj s klimatem, eh, že by zde měl být že, že by to tedy mělo být v souladu i s, s cenovou stabilitou. Takže Otázka je, zda vy jako centrální bankéři jste ochotni nebo jste připraveni překročit e, eh, Rubikon. Chcete, aby tam byla tato určitá nová povinná, e, povin, povin, nové povinnosti v rámci due diligence? Chcete být i nadále také v tomto včele? Já bych chtěla říci, že my se vždy řídíme tím naším hlavním cílem a to je stabilita cen. ECB podporuje obecné politiky a cíle Evropské unie a mezi nimi je také článek 3 smlouvy, který hovoří o takzvaném udržitelném rozvoji Evropy, snaha o vysokou ochranu životního prostředí a zachování kvality životního prostředí. Takže Evropa, pardon, ECB si uvědomuje výzvu, uvědomuje si výzvu klimatické změny a um, podporuje tedy stávající činnost různých mezinárodních fór. Také se nedávno eh, přijel, přidalo k fóru, které usiluje právě o jakési ekologizaci i mm, politik eh, bankovních a měnových. Eh, jedná se o různá opatření, makroekonomická opatření, která se mají zacílit také řešit ehm, změnu klimatu a různá rizika spojená s životním prostředím. Teď se také chci říct něco o našem ehm, programu korporátních bondů. Máme tam určitá kritéria, která nyní byla, byla rozšířena Zatím tam vlastně nebyl nějaký konkrétní, eh, nějaká konkrétní podmínka pro toho emitenta. Brali jsme v úvahu finanční eh, situaci a rizika. Ale když se podíváme na nějaký skutečný program, na nějakou akci, kterou učinila ECB prostřednictvím svého programu nákupu korporátních bondů. O tom jsem vlastně nikdy jsem zde ještě neměla příležitost o tom hovořit. Ale mohu říct, že ECB mm, už skoupila poměrně velké množství takzvaných zelených dluhopisů. A dokonce to procento těch e, zelených dluhopisů v našem portfoliu je stejně velké jako procento zelených dluhopisů, které máme eh, v tom rámci pro způsobilé dluhopisy. Já teď eh, tady hledám číslo, mám to někde zde. Já to zjistím a mm, za chvilku vám to číslo řeknu, ale opravdu to číslo, eh, ten objem těch zelených dluhopisů je poměrně velký. Také mohu říci, že třeba ECB nakoupila dluhopisy EIB a EIB sama je velký, velice silným nákupčím těch zelených dluhopisů. Čili máme pouze tedy omezený mandát, ale i v rámci tohoto omezeného mandátu tuto věc, udržitelnost, bereme velice vážně. Děkuji nyní pan Luděk Niedermayer. Eh, dobrý den, pane předsedo, já jsem velice rád, že jste mezi námi a děkuji vám za práci, kterou odvádíte. Já se mm, podívám, nebo vrátím se k tomu, o čem jste hovořil na začátku. Jedná se o komunikaci a sdělení typu forward guidance. Mám dvě otázky, na které mě zajímá váš názor. Za prvé, očividně strategie forward guidance se týká zejména eh, úrokových sazeb, umožňuje to uh, Eh, monitorovat svou politiku a tím také lépe mm, jak si sledovat eh, a lépe sledovat ty zisky. Ale eh, navíc to umožňuje i zlepšovat komunikační politiku a tím vlastně zlepšit ten výnos. Ale zároveň můžete říci, že pokud forward guidance je velice široký a změní se za tu dobu podmínky, tak se můžete dostat do situace, kdy reakce měnové politiky není optimální. A pokud eh, centrální banka zareaguje příliš eh, pomalu, tak eh, to pak vlastně to, mm, to uspůsobení se situaci bude dražší. Takže jak chcete vybalancovat tyto dva cíle? Druhá otázka. Jak to vidíte s budoucností forward guidance? Protože můžete říci, že to je určitý závazek, ale pokud je to závazek, tak pak je zde zase otázka optimálnosti měnové politiky. Pokud je to podmíněný závazek, který závisí na budoucím vývoji ekonomiky, tak můžeme říci, že více transparentnosti v těch prognozách inflace může přinést úplně stejný výsledek, nebo podobný výsledek, takže mě zajímá ještě názor i na tento druhý, na toto tvrdé, druhé tvrzení. ne, pokaždé, eh, když vyjadříte nebo vydáte forward guidance, tak eh, je eh, určité očekávání, které může být ještě zpřísněno na závazek a očekávané úrokové míry například teď mají zůstat na té současné úrovni a to má určitou míru alternativy, alternativnosti. To znamená, můžou se tam objevit nějaké věci třeba i později. V červnu 2018 jsme řekli, že očekáváme, že úroková míra zůstane na této úrovni alespoň do léta 2018, v každém případě, dokud to bude potřeba, tak, abychom zajistili eh, inflaci, eh, která bude v souladu s našimi očekávání eh, udržitelné dráhy úprav. Takže tady jsou určitá očekávání úrokových mír a ehm, to samozřejmě závisí na inflaci. Ehm, v červenci i tento měsíc jsme to potvrdili a jsou tam vlastně dvě části. Jednak je tam harmonogram. Ehm, máme tam to léto 2018 a my tam zároveň předjímáme určité podmínky nebo okolnosti, které by mohly vést k určitému navýšení a dále se uvádí, že se před že se předpokládá, že ty úrokové míry budou nezměněny, dokud to bude potřeba, tak abychom udrželi eh, inflaci pod dvěmi procenty. Takže vidíte, že jsou tady různé eh, dráhy, které by měly řešit různé scénáře nebo vyrovnat se s různými scénáři nebo situacemi. Ale někdo by mohl říct, že větší eh, transparentnost s předjímáním eh, inflace by mohla vést ke stejnému eh, výsledku. I když tady samozřejmě plně souhlasím s vaším přístupem, protože tam je potřeba mít určitý určitou, určitý závazek. V minulých letech by to bývalo fungovalo, ale v příštích letech asi ne. Podkopalo by to důvěryhodnost, ale jenom jsem chtěla říct, že kdyby tam byla větší transparentnost těch prognóz, tak by to vlastně vyšlo na stejno. Mělo by to stejný výsledek. Já se nejsem úplně jist. Když se podíváme do minulosti, tak možná um, to závisí na té důvěryhodnost, e, e na důvěryhodnosti ECB. Když e, by ECB e byla stoprocentně důvěryhodná, tak by stačilo předeslat nějaký cíl. Lidé by potom věřili, že to bude stoprocentně dosaženo, tak by to jistě dospělo ke stejnému výsledku. Děkuji, jako von, von Děkuji, pane předsedo, pane Drágy. Má první otázka se dotýká poučení z minulého desetiletí, pokud jde o systém ECB. Mě by zajímalo, jestli jsme již dosáhli optimální míry centralizace, zejména pokud je o Národní centrální banky v systému ECB. Jednak by se zdálo, že zodpovědnost národních eh, centrálních bank pro ELA, ANFA a ESPP, že by to mělo být eh, změněno. A pokud jde o Target 2, tak tam ty věci by mohly být šířeny v mnohem centralizovanějším systému. A mě by zajímalo, jestli podniknete takové kroky, protože tam samozřejmě by to ale zase vyžádalo právní změny. A dále ESAB eh, e a pokud jde o ESRB, tak e, se hovořilo o určitém zaváděcím e, kroku a v návrhu komise se hovoří o e, juniorské tranči v, v bilanci a Mělo by to být bez rizika. A kdyby to tak bylo, tak by to asi neodpovídalo celému účelu, protože samozřejmě tady je snaha vytvořit velmi bezpečné aktivum a mě by zajímalo, eh, jak se k tomu stavíte, eh, k této věci, o které v tuto chvíli diskutujeme. Pokud jde o vaši první otázku, je pravda, že v minulosti jsem hovořil o centralizaci ELA a e, já bych rád vlastně zvolil trochu jinou terminologii a to je že ELA by měla provádět určité úkoly na evropské úrovni. Tady to rozhodující je, že rozhodování je na úrovni EU e a není to národní e, rozhodování taková formulace by umožnila určité analogie, například eh, to, jak vedeme operace měnové politiky, eh, kdy rozhodování měnové politiky se přijímají centrálně, ale to skutečné poskytování likvidity vlastně eh, probíhá prostřednictvím národních centrálních bank. A já připouštím, že ten koncept je zatím ještě velmi otevřený, je potřeba o tom diskutovat, ale v tuto chvíli Ehm, se nebudu vyjadřovat k otázce sdílení rizika. V tuto chvíli zodpovědnost za eh, ustanovení ELA, pokud jde o všechny eh, související náklady a tak dále, je na národní úrovni eh, a národní a centrální banky samozřejmě musí dodržovat národní legislativu, to znamená ECB musí zajistit, že toto nebude v rozporu s měnovými cíly ECB. A pokud jde o e, změnu zodpovědnosti pro poskytování ELA od ENB e k ECB, tak e, o tom se to se řešilo v minulosti a víme, že je tady celá řada nejrůznějších právních překážek, institucionálních překážek, které by musely být překonány, aby se to celé mohlo takto uskutečnit. Potom vaše druhá otázka. Nejprve obecně. Abychom měli bezpečné aktivum nebo Bezpečná aktiva jsou e, zásadní pro fungování finančního systému a pro e, e, efektivitu bankovních operací a může to mít nejrůznější formu. Ehm, některé dluhové, dluhopisy, a tedy tam šlo eh, o pooling a tranče v rámci poolingu a komise, jak jste uvedli, eh, to vnímají jinak než eh, tedy je to ve zprávě ESRB, všechny ty tranče, eh, s nimi by se zacházelo identicky, eh, pokud jde o expozici kapitálu. A to poskytuje více nám podnětů pro investice. Návrh komise um, tady upřednostňuje ten uh, přístup soukromého sektoru. Tady samozřejmě se, by se nad tím dalo ještě dále zamýšlet a předkládat další návrhy a on, tam samozřejmě i nějaké takové návrhy byly. A, jsou, um, mm, to jako takové experimentální předběžné kroky, které by měly řešit problémy naší unie. My jsme tam tehdy měli eh, dluhopisy jakožto bezpečná aktiva, ale ty už za bezpečná aktiva vlastně považována nejsou. A v tuto chvíli musíme nalézt jiné bezpečné aktivum, které by eh, mělo eh, podobnou funkci jako ta aktiva předtím, ale něco takového zatím ještě nemáme. Um. Eh, Jonas Fernández Alvarez. Díky, Jonas Fernández Alvarez, prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, dobré odpoledne, pane prezidente. Vítám vás tady u nás. Na začátku jste hovořil o ekonomice eurozóny jako rostoucí ekonomice, hovořil se o těch možných mráčcích na horizontu a možná ten nejhorší mráček bude jistě ten geopolitický náhled na věc, to znamená geopolitická rizika, která se stělesňují v protekcionistických politikách, ale zároveň také vidíme dopady měnové politiky americké vlády, které vlastně vychází z těch eh, deficitů státního rozpočtu, které vedly mimo jiné také k těm neuvěřitelným problémům v Brazílii, v Argentíně, v Turecku a dalších státech. A jelikož jsem jeden z posledních, kteří eh, pokládají otázky tak eh, samozřejmě jasné, že jsem se chtěla zeptat na spoustu věcí, které už byly řečeny. To znamená, že v tuto chvíli se vás chci zeptat na tato geopolitická rizika. To znamená geopolitická rizika, která vnímáme v tuto chvíli v Turecku, v Brazílii, v Argentíně. Rizika, která mohou mít jasný dopad na situaci naší ekonomiky. To znamená, vidíme, že tady dochází v podstatě k návratu revizní expanzionistické měnové politiky, které vychází také z té předpovědi vyšších deficitů do budoucna, mimo jiné i pro USA. Děkuji. Tak. Podíváme se, podíváme se tedy na seznam těch potenciálních geopolitických rizik. Takže máme tady ty e, ta rizika, která vycházejí ze států jako Turecko, Argentina a takto a podobných. Nicméně tato rizika nevypadají jako hmatatelná pro ty velké, eh, jak si z toho obecného úhlu pohledu. Samozřejmě, že tady máme určité oblasti, které jsou hodně exponovány právě tím, těm úvěrovým rizikům. Nicméně, to, co jsme viděli, samozřejmě, samozřejmě, že ty kontingenty by mohly být eh, problémem. Nicméně tady teď ta, to, co vychází z těchto dvou, tří států, eh, tak je třeba si uvědomit, že tyto státy, které tak v tuto chvíli trví v podstatě jsou velmi slabé státy, mají rozpočty s vysokými deficity, bojují a bojovali s vysokou inflací a vidíme, že toto je něco, co se tedy rozšířilo pouze velmi omezeně do dalších ekonomik. To znamená, že já si nemyslím, že by to tady v tuto chvíli přiselo nějaký, nějaké zásadní riziko pro eurozónu. Nicméně samozřejmě můžeme dojít k jinému závěru ve chvíli, kdy hovoříme o protekcionismu a narůstajících snahách o protekcionistickou politiku. Tady si musíme uvědomit, že ten konečný to konečné hodnocení bude možné až ve chvíli, kdy budeme přesně vědět, do jaké míry může tato situace vyeskalovat, čemu to povede v následujících několika měsících. Samozřejmě to má dvě dimenze, které jsou s tím spojené první řadě to má co dočení se sebevědomím, protože protekcionistická opatření jsou velmi komplikovaná, velmi těžko můžeme porozumět tomu, jakým způsobem budou ovlivňovat HDP v jiných státech na světa. Většinou ty dopady jsou negativní. Nicméně v tuto chvíli vidíme, že ty protekci, ta protekcionistická opatření, která byla eh, prohlášena a byla aplikována, v podstatě ještě neměla zase tak velký dopad. I, ale máme tady jiná opatření, která už už byla vyhlášena, ale nebyla aplikována a vidíme, jak na to reagují jiné státy. A toto všechno má a možná už mělo jasný dopad na sebevědomí. Negativní tedy dopad na růst jako takový. Další dimenze, na kterou nemůžeme zapomínat, je hodnotový řetězec. Ten hodně to hodnotový řetězec v dnešní době je daleko komplexnější a složitější než před několika lety. To znamená, tato protekcionistická opatření mají úplně jiný dopad v závislosti na hodnotovém řetězci globální výroby. A tyto debaty jsou samozřejmě extrémně důležité a mohou mít opravdu velmi vážné dopady. To znamená, v tuto chvíli nemůžeme, nemůžeme říci, k čemu to všechno povede, do jaké míry se to bude projevovat. Ano, můžeme, můžeme předpokládat, že ty dopady budou velké. Ty, tedy ve chvíli, kdy ta opatření tedy budou opravdu aplikována, implementována, tak ty dopady mohou být opravdu závažné. Poté jste ještě zmínil vlastně ještě to přeceňování těch eh, finančních aktiv, které, ke kterému by mohlo dojít ve chvíli, kdyby se změnily zásadní měňové politiky. To je něco, na co se hodně blízce zaměřujeme. Banky v dnešní době, to by, minimálně to tak vypadá, jsou připravené na rychlý růst úrokových sazeb ty modely a simulace, které jsme provedli my, které provedly i sami jednotlivé banky, v podstatě už nás učí, jak s tím pracovat. I ten čistý, ty čisté marže jdou uh, nahoru. To znamená, samozřejmě musíte samozřejmě vědět, jaké dopady to budete mít na ta jejich eh, portfolia aktiv, ale Nechci tady v tuto chvíli z toho vyvádět, vyvozovat nějaké závěry, protože ty modely, ze kterých vlastně vycházejí ty závěry, o kterých bych mohl hovořit, jsou modely, které byly vytvořeny, navrženy po velmi krátce, nebo po velmi dlouhé době Eh, vývoje úrokových sazeb. To znamená, že tady vidíme, že to přizpůsobování těch úrokových sazeb je daleko pomalejší nebo méně flexibilní než u těch úvěrových eh, sazeb nebo u půjčování. To znamená, že ta situace v tuto chvíli opravdu může vypadat jinak. No ty Marias. Pane Drage, budu hovořit eh, řecky. Děkuji. Děkuji. Před několika lety jsme četli v tisku o studii ekonomů ECB a předmětem té studie bylo byly vlastně multiplika, fiskální multiplikátory a jakým způsobem se to tady všechno, jak si mělo propojení s tou hospodářskou krizí. Co tady říká tady ta studie? Že rozhodnutí euroskupiny a trojky která měla co dočinit s velmi striktní fiskální politikou, v podstatě se tady hovořilo hlavně o zásadních úsporách ve veřejných politikách a investicích. A to všechno mělo extrémně negativní dopady, protože jste špatně vlastně vykalkulovali, vypočítali ty fiskální multiplikátory a to vedlo k tomu, že spousta lidí, minimálně tedy v Řecku, přišla o práci, přišla o důchody a byla uvržena do chudoby, tak chci říci, že dokonce když i ekonomové ECB tady v tuto chvíli přiznávají, že udělali chybu, že ten fiskální multiplikátor byl špatně vypočítán, a teď tady máme vlastně ECB, která se velmi aktivně podílela na těch záchranných programech a na monitoringu. A jelikož za námi přicházíte, a já už jsem se vás na to hodně často ptával a ptám se, je to správné, abyste nám nařizovali a říkali, že máme snižovat eh, investice, protože to vedlo ještě k dalším negativním dopadům v naší zemi. Vidíme, jaké negativní dopady to má i nadále, proto se ptám, chcete nějakým způsobem kompenzovat tento neuvěřitelně zásadní zásadní zásadní pád eh, naší politiky, protože to opravdu uvrhlo spoustu řeků do chudoby a v podstatě byl úplně zničen náš průmysl, naše ekonomika. Jeden bod bych tomu rád řekla. Ta studie, kterou vy zmiňujete, není oficiálním stanoviskem ECB. Bylo to zveřejněno na zodpovědnost autorů té studie. Nebyla to žádná, nebylo to žádné oficiální stanovisko ECB. ECB samozřejmě připraví hodnocení našich programů a politik nejen v Řecku, ale i v jiných státech. Ale uvědomme si, že vlastně nejlepším příspěvkem ECB do evropské ekonomiky je stabilita. A pokud mi dovolíte, tak bych to tady ukončil a vrátím se k tomu ve chvíli, kdy budeme mít vlastní hodnocení, protože nechci vycházet pouze z této studie, i když je pravda, že některé z těch závěrů týkající se multiplikátorů, které samozřejmě se chovají jinak v krizích, v krizových situacích a v nekrizových situacích, ale to nejsou rozhodně hodnocení, která by byla nová a někdy jsme je neslyšeli. Ale v důsledku toho chci říci, až vy to budete tedy vyhodnocovat a podíváte se na údaje z různých zdrojů, tak uvidíte, zdali tedy trojka udělala nějakou chybu, či ne. Mám to tedy vnímat tak, že Evropská centrální banka to bude hodnotit a bude také kompenzovat Řecko za ty chyby? As I have some more seconds. Tak jestli ještě mám chviličku. Tak eh, chci říct, že chápu, že vy jste v takové dost eh, obtížné pozici, já to chápu. a rozumím tomu, že sama ECB je v takové dost pozici, aby na to zareagovala. Já mám ještě konkrétní otázku, ta se týká penzí v Řecku. Vy jste se zúčastnil, byl jste součástí trojky, v září jste navštívil Řecko a bylo prokázáno, že není zapotřebí snižovat důchody. E, ale už oni měli 6 minut, e, nebo... Takže ještě řečník pokračuje. Pane předsedo, já se ptám na tuto věc. Hmm. Trvá to na tom, že důchody řeku musí být osekány. A není to tak, že to vlastně není e, nezbytné, protože se ukazuje, že podle finančních situací v Řecku by to snad nemělo být nutné. ECB ve svém přeskumu e, v těch programů, tak e, tam, tam, byly různá, tam byla různá jaksi, tempa jednotlivých e, těch politických opatření. ECB k některým věcem nebude už vlastně nic říkat, ECB nebude, hovořit, nebude říkat nic o penzích, o strukturálních reformách, o penz, o... To jsou vlastně věci, k nímž tam, tam vlastně ECB občas něco řekla jako takový jakýsi druhotný hlas, ale už se k tomu nebude vyjadřovat. E, děkuji. Já bych k tomu chtěla říci ještě něco jako předseda. Víme, že jedno procento eh, v těch, nebo to osekání o jedno procento z penzí, to nežádala ECB, to žádalo Mezinárodní měnový fond. A je to tak, že pokud se chcete zeptat na tuto věc, tak se musíte zeptat někoho jiného. A Uh, už, už ne, ne, ne, to nebylo nic k diskusi, jenom jsem to chtěla říct si. Pan předseda se překřikuje s panem um, poslancem. Takže prosím, už tedy vám odebírám slovo, říká pan předseda. A nyní ještě v rámci HDI pan Wolf. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Dragi. Mm, jsem rád, že jste věnoval svůj čas tomu, abyste navštívil náš výbor a vysvětlil svou pozici. Máte pouze jednu minutu. Můžeme říct, že stávající eh, svět ještě stále ještě trpí těmto finanční, eh, těmi finančními trz, eh, s krizemi z minulosti, mm, ropná krize v 70. 80. letech a tak dále. A vlastně ty krize jsou se stále, nebo ty intervaly mezi těmi krizemi se stále zkracují. My, ECB vznikla v rámci těch postbritonských institucí já se chci zeptat, kde vlastně, jak si stojíme v té krizi, mm, když máte, máte čísla, máte určité bilance, mm, máme zde informace o inflaci, HDP, ale máme zde vlastně hodnoty, které jsou na historicky negativních eh, úrovních a je to i ovlivněno to mezinárodní situací. Mám dvě otázky. Bude ECB činit nějaká, eh, nějaké výpočty ohledně dluhopisů a aktiv? A za druhé, vzhledem k tomu, že možná nastane další krize, jaké zbraně má ECB ve svém arzenálu, vzhledem k tomu, že vlastně v těch posledních, v té poslední desetiletí je, je příliš nepoužila. Děkuji. My provádíme stimulace případných dopadů nějakého silného zvýšení cen aktiv. Já už jsem o tom trošku hovořil v minulosti. Řekl jsem, že dnes jsou banky mnohem silnější než v minulosti. Už jsem to říkal. To znamená, že banky jsou schopné vyrovnat se s určitými těmi otřesy do určité míry. Ale samozřejmě bych se vyvaroval nějakého přílišného optimismu a nějakých modelů, eh, které vychází z dlouhých období nízkých sazeb, protože tyto parametry mohou být ovlivněny různými mimořádnými situacemi Tato omezená důvěra se ale také nemusí eh, týkat i toho systému stínového bankovnictví. Tam ta situace je taková zamlženější, není to všechno tak eh, dobře viditelné. Je tam mnoho institucí, které jsou velké, které jsou, mají složitou strukturu, jsou navzájem propojené a mají velký význam provádějí aktivity, které jsou velice podobné těm aktivitám eh, těch klasických bank. Takže v této situaci ECB bude pokračovat, my budeme situaci monitorovat. Omlouvám se, říkal. mluvčí. ECB má k dispozici nástroje, kterými bude usilovat o cenovou stabilitu. Má nástroje, které jsou zapotřebí. Není to tak, že by nám chyběly zbraně v našem arzenálu. Tomu tak není. Děkuji, já bych chtěl poděkovat všem kolegům a hlavně panu předsedu Dragimu za tuto velice bohatou, živou a velice zajímavou výměnu názorů v rámci měrového dialogu. Takže děkuji a nyní se předsednické židle ujme Brian Hicks a přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Thank you. Colleagues, so colleagues, thank you very much indeed. Vážení kolegové, Takže budeme hovořit o podpoře využívání trhu pro růst malých a středních podniků. Koleg... Spravodajkou je paní Anne Sander, má kolegyně, a tímto jí dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Malé a střední podniky tvoří páteř našeho hospodářství, představují asi 99 evropských podniků a jsou velmi důležité pro rozvoj eh, v Evropě, protože vytváří mnoho pracovních míst a vytváří eh, pracovní místa zejména trvalá a kvalitní eh, napříč všemi odvětvími i v těch budoucích sektorech, jako jsou eh, biotechnologie, digitální odvětví, eh, špičkové inženýrství a tak dále. Tyto malé a střední podniky, které jsou um, tak důležité, um, <laughs> se možná zítra eh, stanou uh, obřími hráči. A my jako zákonodárci musíme zohlednit specifické aspekty těchto podniků a musíme eh, aplikovat co nejčastněji princip eh, přiměřenosti. Od finanční krize v roce 2008 eh, jsme byli zaplaveni obrovským množstvím pravidel, mm, které eh, vylepšily odolnost a fungování eh, trhu. Máme bezpečnější finanční systém, ale ten někdy vnucuje velmi přísná pravidla, která potom neumožňují financovat ekonomiku tak, jak by bylo potřeba. Malé a střední podniky a startupy ale také eh, středně velké podniky mají někdy mm, problémy eh, při hledání finančních prostředků, eh, při získávání financí, mají velmi často velmi odlišné potřeby financování a v rámci Eh, kapitálových trhů, tedy komise přijela celou řadu opatření, která by měly diverzifikovat finanční zdroje pro tyto podniky a eh, měly by se najít přiměřenější způsoby financování. Eh, tyto legislativní návrhy, které se zaměřují na rostoucí trh malých a středních podniků, tento text, na kterém budeme pracovat, je dobrou příležitostí, jak upravit tato pravidla Eh, z posledních let. Když balíček MIFID 2 byl schválen v roce 2014, ustanovení umožňovala vytváření platform pro malé a střední podniky, eh, kterým se říká eh, trhy pro růst malých a středních podniků. A tady je snaha usnadnit některé podmínky pro podniky, které se kotují na těchto kapitálových trzích změny se dotýkají eh, například nařízení o prospektu, které bylo nedávno revidováno eh, a potom eh, také některé úpravy trhu. Je to příležitost, kterou nesmíme propást a ty úlevy, které navrhujeme, kráčí správnou, správným směrem. Ale myslím si, že bychom mohli zajít ještě dále a v tomto duchu jsem navrhla některé pozměňovací návrhy. V návrhu zprávy, o kterém budeme dnes diskutovat, jsem eh, chtěla některé věci vylepšit tak, aby malé a střední podniky, aby jich bylo větší množství, které se budou schopni eh, kotovat. Tím, že jsem, eh, by se změnil limit pro malé a střední podniky a to by se mělo týkat i prospektu. Eh, mělo by se to týkat kotovaných malých a středních podniků. Dále jsem chtěla omezit administrativní překážky, pokud jde o nařízení o zneužívání trhu, pokud jde o zveřejňování seznamu eh, manažerů a vyjasnit pravidla pro zveřejňování eh, některých informací. Návrh se zaměřuje také na investory, eh, měly by být vyňaty eh, soukromé eh, investice, tržní průzkumy, pokud jde o rostoucí trhy a pokud jde o regulované trhy. Soukromé investice svou ehm, povahou něco takového nepotřebují, není to tam nutné. A dále bychom chtěli mít globálnější vnímání ehm, tak, aby bylo možné hodnotit, zda ty úlevy nebo změny mohou být zavedeny v rámci obezřetnostního rámce ehm, zaměrných investorů a v rámci MIFID a MIFIR, tak, aby bylo možné zapracovat úpravy pro malé a střední podniky. Jde tedy o to, abychom eh, umožnili nové zdroje financování pro malé a střední podniky a ehm, aby byly zjednodušeny pravidla. To navrhuje má zpráva a v tuto chvíli se již těším na eh, různé návrhy a podněty mých kolegů. Děkuji. Děkuji, N za vaše slova úvodem a nyní má slovo SND. Máme tady zástupce sociálních demokratů. Ano, paní uh, Res. Eh, Děkuji stínovou zpravodajkou je paní Nina Gil. Sehleta tady dnes bohužel nebude, takže mě požádala, abych hovořila eh, za ní. A ona zastupuje West Midlands. Tam jsou malé a střední podniky velice důležité pro místní ekonomiku a proto ji eh, tato věc velmi zajímá. Nalehavě si uvědomuje, jak je důležité zprostředkovat finance malým a středním podnikům to je eh, zásadní. Donívá se, že tato iniciativa, která se snaží rozšířit přístup k tržnímu financování, je velmi vítaný, ovšem za předpokladu, že tady budou určité pojistky. Eh, musí tady být eh, rovnováha mezi snižováním administrativního břemene na jednu stranu a posílení financování e, pro malé a střední podniky a zároveň tady mít e, dostatečnou ochranu investic. Ta rovnováha musí být dobře nastavena. A pokud jde e, o zvyšování toho limitu pro obrat a práh té kapitalizace a tak dále, tak jak navrhuje zpravodajka, se nad tím pečlivě zamyslí a bude se tomu věnovat. Samozřejmě, že by bylo velmi dobré, kdyby eh, komise eh, tady mohla prověřit dopad tohoto návrhu zpravodajky, zejména pokud jde o práh v rámci definice malých a středních podniků, v různých členských státech, to může mít různý dopad. Pokud jde o velikost malých a středních podniků, tak tady o tom eh, vedeme vždy stejnou diskuzi, protože malé a střední podniky možná nejsou úplně eh, ideálně definovány, pokud eh, by se jedno řešení vnucovalo všem, tak ta definice zkrátka nebude optimální. A pokud jde o nařízení prospektus a a nařízení o zneužívání trhu, tak eh, Nina Gill se donívá, že ty návrhy, které zde byly předloženy, by mohly být pozitivní, pokud eh, opět se to nedotkne ochrany investorů, pokud jí to eh, neohrozí. A v tom duchu by byla velmi ráda, kdyby komise zhodnotila dopady návrhu zpravodajky. Třeba ta změna eh, lhuty ze tří na dvou let, tedy ta lhuta, během eh, které eh, malé a střední podniky mohou přejít k mm, regulovanému trhu, z trhu pro růst. A Jinak se velmi těší na diskuzi se spravodajkou a stínovými zpravodaji. Děkujeme Perváš a za EKR. Bychom tady měli mít Kay Swimburn, ale ta tady není. Je tady někdo jiný za EKR? Pokud se vrátí později, tak jí slovo dáme dodatečně. Možná, že tady, tady teď přejdeme k ALDE. Máme tady někoho za ALDE? Dobře, tak tedy za zelené. Pan Lambert, ten tady není. Gue. Ano, tady je vidět, jak jsou malé a střední podniky pro všechny důležité. Eh, dobře, EFDD, tak ani za EFDD. Dobře, takže teď si dáme eh, spontánní řečníky. Chce se někdo vyjádřit? Myslím si, že toto je obtížná eh, nebo nepříznivá doba pro projednávání této věci, ale zdá se, že v tuto chvíli si nikdo nechce vzít slovo. J'en déduis, monsieur le président. Eh, já z toho usuzuji, pane předsedo, že tento text by měl být relativně mimo mikrofon. Ano, tady byl podnět z publika. Zapomněl jsem na komisi. Chtěla by se vyjádřit komise k této diskuzi. Yeah. Thank you very much. Děkuji. Komise by nejprve chtěla poděkovat zpravodajce za práci na této velmi důležité věci o projektu malých a středních podniků. Děkujeme, že se tomu během léta věnovala. A druhá poznámka. Vítáme některé z pozměňovacích návrhů zpravodajky. E, s některými z nich jsme se již seznámili a doníváme se, že by e, částečně mohli vylepšit návrh komise, i když zatím je e, ještě velmi brzy na jakoukoliv analýzu. Omlouváme se, že jsme přišli s určitým spožděním a um, um, Možná mm, tedy pak se nějakým věcem ještě vyjádříme dodatečně. Zatím uh, jsme tady přišli se spožděním, takže nemůžeme zareagovat na všechno, ale samozřejmě to doženeme. Dobře, děkuji. Nikdo jiný se nechce vyjádřit? Slovo dám N, ale ještě předtím bych řekl, že lhůta pro pozměňovací návrh je 9. 9. října. Eh, probereme je 19. Eh, října a 3. listop, pardon, 3. prosince potom by se hlasovalo. Slovo má N. Děkuji, pane předsedo. Eh, já z toho tedy usuzuji, eh, že k tomuto textu eh, zde bude panovat koncenzus, protože se k tomu nevyjadřují žádné politické skupiny, až na poznámky SND. Vyslechla jsem si, co říkala paní Pérez tedy určité otázky, eh, které položíme komisi. Sociální demokraté, pokud jsem to dobře pochopila, eh, si přejí, aby se komise vyjádřila k některým návrhům, zejména k těm, eh, které se dotýkají prahových hodnot pro malé a střední podniky které eh, tedy jim umožňují eh, profitovat eh, z trhu pro růst. A já doufám, že později budeme mít příležitost podrobněji to prodiskutovat s kolegy s tínovými zpravodaji. V každém případě se na tu spolupráci již těším. Děkuji, děkuji Anne jistě obdržíš mnoho pozměňovacích návrhů, ale je pravda, že zde se této části debaty účastnilo málo lidí. Ale můžeme samozřejmě říci, že tedy v tuto chvíli nebyl k tvému textu vyjádřen žádný nesouhlas, co je také velmi pěkné. A lhůta pozměňovacích návrhů, to už jsem eh, zmínil, a v Ekonu budeme hlasovat 3. prosince. Takže teď si uděláme 15-minutovou přestávku a budeme tedy čekat na šestý bod omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. 15 minutová přestávka. So, colleagues, welcome back to our next Kolegyně. Our agenda. Kolegové, přistupujeme k dalšímu bodu pořadu našeho jednání a jde tedy o dopad určitých plastových produktů na životní prostředí. Budeme o tom také hned po bodu 7 hlasovat. Asi stojí za to, když řeknu, že bylo předloženo 120 pozměňovacích návrhů 36 od paní zpravodajky, ale hned slovo paní zpravodajce, tak prosím. Barbara Kapel má slovo, moje kolegyně z Rakouska a ta nás bude informovat, jak to tedy vypadá v tuto chvíli. Prosím, máš slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji také za úvodní slovo. A hned na začátek bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům bylo to opravdu velmi mnoho práce za velmi krátkou dobu. Bylo to velmi ambiciozní úkol, který nám byl dán eh, ze strany eh, sekretariátu Consideration of Draft Opinion, tak to vycházelo, to je vlastně pokyn ze 3. září, dneska je 24. a dnes se má o tom hlasovat ve výboru, takže té práce bylo opravdu velmi, velmi mnoho a opravdu srdečně děkuji stínovým zpravidajům a Mm, samozřejmě jejich týmu, protože samozřejmě všichni víme, že bez těch pomocných týmů bychom vůbec nebyli schopni pracovat. Chci pouze říci, že eh, já jsem byla také, tím, mám, eh, v ITRE se dnes tedy hlasovalo v rámci ITRE o e, tomto stanovisku a to hlasování bylo velmi pozitivní. Chci říci, že v Rakousku se opravdu v médiích velmi, velmi intenzivně hovoří o redukci plastů. Myslím si, že v jiných členských státech je tomu také tak, ale je pravda, že opravdu některé plastové výrobky jsou prostě úplně zakázány, už nejsou vůbec spotřebovávány žádným způsobem. A chci říci, že v rámci našich setkávání i setkávání se novými zpravodaji jsme hodně zdůrazňovali ten princip přiměřenosti, úměrnosti, protože Hovoříme tady o 50 tisících výrobců eh, plastových výrobků, to jsou malé a střední podniky a my musíme dát také samozřejmě šanci aby se přeorientovali na eh, vlastně rozložitelné eh, plasty. To znamená, že těmto malým a středním podnikům musíme dát tu šanci tak, aby měli v podstatě čas na to se připravit na ty nové předpisy a také, aby měli k dispozici více prostředků na výzkum a inovace, protože tady samozřejmě hovoříme opravdu o mm, skvělých inovativních možností, které se nabízí. Zároveň ale musíme také zvýšit mezi lidmi povědomí o tom, že recyklace a vlastně zhodnocování, znovu zhodnocování surovin je zcela zásadní. To znamená, hovoříme v podstatě o tom životním cyklu jednotlivých materiálů a musíme udělat všechno pro to, aby toto povědomí bylo posilováno všude v EU. Víme, že 80% vlastně těch e, plastů, které jsou e, vyplavovány na pláže, jsou plastů, e, plasty, které nepochází z Evropy, ale vlastně z, rozvoj, z rozvíjejících se států a také z USA. To znamená, musíme postupovat samozřejmě přiměřeně. Je třeba podívat se na to, nebo zajistit, aby abychom tedy nezrujnovali tyto naše podniky a zdůraznit ten eh, princip vyhýbání se generace plastů. Děkuji, děkuji mnohokrát paní zpravodajce a přecházíme ke stínovým zpravodajům a za prvé za EP Perman Toms. Prosím. Děkuji. Děkuji, děkuji za to, že jste mi dali slovo. Já bych ráda poděkovala paní Kapel za její příspěvek. Ano, myslím si, že jsme pracovali opravdu extrémně efektivně, měli jsme velmi málo času, ale i přesto se nám podařilo najít souhlas a soulad opravdu ve většině otázek. Ráda bych poděkovala také svým kolegům z ALDE a EKR, protože byli tak připraveni spolupracovat. Směrnice týkající se vlastně snižování dopadů určitých plastových výrobků eh, je velmi pozitivní pro naše životní prostředí a také pro naši budoucnost. Já bych si také přála, kdyby Evropský parlament si uvědomil, jak důležitou příležitost to pro náš průmysl představuje. Malé a střední podniky jsou samozřejmě páteří naší ekonomiky. To jsou právě ty firmy, které se umí nejlépe přizpůsobit novým podmínkám na trhu a proto doufám, že tato směrnice nepouze, neomezí pouze jejich práci, Nýbrž jim v podstatě poskytne mimo jiné i pokyny, jakým směrem mohou v budoucnosti směřovat, což bude samozřejmě přínosné pro nás stejně jako pro ně. Jak řekla také Barbara, vzdělávání a osvěta je zcela zásadní a tady ještě zaznamenáváme mnoho nedostatku. Potřebujeme nová opatření pro zvyšování úrovně povědomí. Je také třeba si uvědomit, že to je problém, který se netýká pouze EU, týká se celého světa. Je třeba k němu přistupovat globálně, protože plastový odpad se neomezuje na pouze nějaké dané zeměpisné teritorium, překračuje hranice pouze pokud o tom budeme řádně informovat a dělat osvětu, tak přimějeme také výrobce, že své postupy budou měnit a že přestanou eh, vyrábět jednorázové plasty. To znamená, rozhodně potřebujeme tady podpořit vzdělávání a potřebujeme všem pomáhat vyrábět lepší výrobky. Někdo za SAD a teď za EKR. Pan Luka, děkuji. Děkuji, Brajene. Děkuji paní Kapel jako zpravodajce za vypracovávání tohoto stanoviska pro výbor Ekon. To je velmi důležitá, důležité téma. Mohu pouze zopakovat to, co už říkala i moje předřečnice, to znamená, ta naše spolupráce byla extrémně efektivní, moc krát. Děkuji tedy všem, všem stínovým zpravodajům i paní Kapel. Musím říci, že mně přijde hodně zajímavé, jak vlastně se tady toho chopilo hlavně tady to středopravé eh, spektrum a zelení vlastně se v podstatě skoro ani té práce neúčastnili. To znamená, vidíme, komu vlastně životní prostředí leží na srdci. Takže to je zásadní. Myslím si, že tady v tuto chvíli máme před sebou velmi dobré řešení, eh, jak vlastně se popasovat těmi ty problémy orgány, aniž bychom tady v tuto chvíli způsobovali také příliš velkou zátěž pro současné malé a střední podniky. Bylo velmi pro nás všechny důležité, aby nedocházelo k deformaci konkurenceschopnosti našich místních, to znamená evropských eh, podniků a těch, které vyrábí v zahraničí tedy těch, kteří dováží zboží do Evropské unie a to je něco, čemu se musíme věnovat i do budoucnosti, protože některé návrhy Evropské komise tento aspekt nezohlednili dostatečně. Teď si myslím, že v tuto chvíli už to bylo opraveno a ten návrh tedy v tuto chvíli už je připraven k odhlasování a musím říci, že tady jsem opravdu velmi sebevědomý, že vlastně ten výsledek bude pozitivní pro nás, pro všechny. Děkuji, děkuji. A teď ještě náš belgický kolega za, za ale pan Věrnik. Paní Věrnik, prosím. Milí kolegové, paní kapel. Já bych ráda poděkovala za všechnu práci, která vlastně vedla k vypracovávání těchto, vypracování těchto kompromisních návrhů. Ta práce proběhla tak konstruktivně a řádně. V tuto chvíli mohu opravdu se, se s čela, čistým svědomím říci, že tento návrh má naši plnou podporu, protože neustále navyšující se množství eh, plastového odpadu je něco, co nám leží na srdci a jsme si vědomi těch negativních dopadů, které působí. Ale samozřejmě víme, že ta řešení tohoto problému není pouze v rukou výrobců. Je to hlavně chování a myšlení, přístup spotřebitelů. To je zásadní. A já si myslím, že tady v tuto chvíli chci říci, že i já jsem tady připravená zastávat ten nový postup. Já například jsem oblečena v něčem, co je ze 100% recyklovaného materiálu z plastu, který eh, byl nalezen eh, v moři. Takže prosím, pojďme, pojďme recyklovat, pojďme znovu zhodnocovat a pojďme se připravit do budoucna. Děkujeme, děkuji vám a gratuluji vám za to, že nám jdete tak dobrým příkladem. Děkuji. Děkuji. Is there anyone here from GUE? Matt nebo někdo za GUE? Chce se někdo jiný? Takže teď eh, postup ke HDI. Pan Ferber se přihlásil, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že vás vidím v této vaší nové funkci. Mám tady otázku, já jsem předložil několik pozměňujících návrhů. Máme tady několik produvků, které jsou podobné plastovým, ale jsou rozložitelné. To znamená, že to jsou v podstatě eh, výrobky ze škrobů, z rostlinného materiálu, které se vlastně do 6 měsíců rozloží. To znamená, že žádným způsobem, jak si nezatěžují životní prostředí, prostě se, se rozloží jako kompost a trošku mě překvapuje, že tady vlastně tyto výjimky se v tom návrhu zpravodajky nenachází. Eh, byl bych rád, kdyby mi to paní zpravodajka vysvětlila, protože pokud jsem to tomu dobře rozuměl, tak vlastně tady hovoříme o polypropylenu, polyetylenu jako nerozložitelné plasty, které mají být zakázány zatímco jiné plastů podobné, rozložitelné eh, materiály, tě, s nimi by mělo být zacházeno jinak. A já si myslím, že pokud to tam nebude, tak to je problém pro mnoho inovativních eh, malých a středních podniků, kteří právě s těmito novými alternativními produkty pracují. A proto bych byl velmi rád, kdyby tedy tento můj návrh byl zohledněn. Děkuji. Very good. Výborně. Ještě někdo další se hlásí? podle postupu Catch the Eye, ještě než, předtím, než dám slovo, slovo znovu zpravodajce. Eh, tak možná ještě, takže Barbara, možná bys na to mohla zareagovat. Eh, je vidět, že došlo k velkému pokroku. Já si myslím, že to asi bude tím, že jsme opravdu pracovali tak eh, rychle. Samozřejmě, že rozložitelné výrobky jsou vyňaty nebo musí být vyňaty ze zákazu. Takže samozřejmě je třeba poskytovat na základě tebou předložených pozměňovacích návrhů. Opravdu se jediné, co se dovedu představit, je, že prostě potřebujeme nové, no, nové normy, které prostě musí být přijaté. Já rozhodně nemám nic proti tomu, abychom už v tuto chvíli tyto rozložitelné plasty tady zohlednili a připravili se na tedy ten, ty budoucí předpisy. Ale stínoví zpravodajové už to řekli, to, to téma kterým se zabýváme, je zcela zásadní, protože 500 tisíc eh, tun plastu se každým rokem dostává do moře a na pláže a myslím si, že by mělo být vzájemnou nás všech, abychom se těchto plastů zbavili, protože to je zcela zásadní třeba i po potravovaný potravinový e, řetězec e, a opravdu mě překvapuje, že některé partaje se vůbec jak se o to nezajímaly. E, to znamená, je třeba si uvědomit, jaké nebezpečí toto pro nás a ohrožení to pro nás e, představuje. To znamená, my jsme se opravdu snažili najít soulad se všemi, včetně výboru Envy a myslím si, že se nám to opravdu v rámci naší týmové práce podařilo, to znamená předložit něco, eh, včetně tedy, tedy těch eh, návrhů pana Webra. Já se omlouvám, zdali tedy eh, to nebylo zohledněno teď v tuto chvíli. Samozřejmě sdílíme ty stejné cíle a samozřejmě cílem nás všech je Eh, aby ty nerozložitelné suroviny a výrobky byly co nejdříve nahrazeny výrobky, které jsou rozložitelné. Děkuji, Barbaro. A teď už můžeme rovnou přejít k bodu 7. Ochrana osob informujících o porušování právních předpisů Unie. Takže rovnou dáme slovo našemu zpravodaji, který je pan Miguel Vegas za skupinu GOE. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji. Tak já budu stručný. Je pravda, že ten časový harmonogram nám nebyl příliš nakloněn, protože tam byla velká pauza eh, kvůli létu. Chtěli jsme trošku širší debatu, než jaká proběhla na toto téma. A pak je zde ještě jedna věc, kterou bych rád podtrhl. Minimálně z mého pohledu je to tak, že Toto je vlastně, mm, zde hovoříme o směrnici, snažíme se najít nějaký konsensus, nějaký společný, minimální společný jmenovatel, abychom dosáhli situace, kdy každý bude mít pocit, že jejich pozice byla respektována. Já se tímto způsobem postupoval. Neříkám, že to vždy bylo možné úplně u všech eh, návrhů, ale byl to mm, přístup, který jsem zvolil. Mm, myslím si, že opravdu je důležité, aby zde byl konsensus. Ukazuje se, že konsensus je i v tom, že se musí chránit takzvaní whistlebloweri, oznamovatele, osoby, které informují o porušování práv Eh, takže je, eh, bylo by dobré, abyste byla směrnice, která vyplní určité právní vákum, které existuje ohledně whistleblowerů. Je zde několik bodů, které byly trošku kontroverzní, ale myslím si, že se nám podařilo najít takové znění textu, které pak získá velkou podporu. Eh, takový hlavní bod kontroverze byla hierarchie. Do jaké míry mají Eh, nejprve mm, se využívat interní kanály a teprve poté až externí kanály. To znamená, eh, to bylo úplně to nejkontroverznější, protože eh, byly zde hlasy, které říkali, že v mnoha firmách je to tak, že ty interní informační kanály nedávají těm osobám dostatek bezpečí. Takže my, nech, my jsme nechtěli úplně, eh, jak si z, eh, úplně vymazat tu možnost využít ty interní kanály. To samozřejmě pro ty firmy je to dobré, tato možnost. Ale zároveň jsme si vědomi, že v mnoha případech, v mnoha situacích eh, to není možné, nebo není to ta dobrá volba. A chceme těmto whistleblowerům najít, mm, nabídnout větší ochranu a efektivnější způsob jak informovat o porušování těch právních předpisů. To znamená tedy eh, využít přímo ty externí kanály. Oni by samozřejmě také pak museli vysvětlit, proč nemohli použít ty interní komunikační kanály nejprve. Pak je zde ještě otázka eh, určité utajenosti. Věděli jsme, že eh, tato utajnost je velice důležitá. Jsou zde určité platformy, které přijímají stížnosti od whistleblowerů a tam musí být eh, zabezpečena ochrana eh, soukromí nebo anonymita toho whistleblowera. To je velice důležité. Pak je zde také otázka působnost, oblast působnosti tohoto legislativního aktu Mm, původně tam byl takový poměrně velký, široký seznam, ale ten byl postupně snížen, postupně to bylo tak, aby členské státy měly také i vlastní manevrovací prostor, aby mohly k tomu zaujmout nějaký svůj vlastní přístup. Nicméně, klíčové, všechny klíčové oblasti pro náš výbor jsou tam zohledněny. Myslíme si, že z našeho pohledu je to dostatečné. Pak je tam ještě otázka zajištění materiální podpory pro whistleblowery. Domnívali jsme se, že je zapotřebí ještě vyjasnit mechanismus, Záleželo by to na tom také, v jaké fázi by ten člověk eh, získal status toho mm, informátora. Samozřejmě tam by platily zákony vnitrostátního parlamentu. To jsou věci, na které jsme se zaměřili. Já jsem se ze všech sil snažil najít co nejširší konsensus. Samozřejmě i v rámci Evropského parlamentu existuje pluralismus, nikdy není možné dosáhnout úplné jednotnosti, ale domnívám se, že celkový výsledek je pozitivní. Chtěl bych ještě eh, poděkovat všem, kteří se účastnili práce, stínovým zpravodajům a všem, kteří se do debaty zapojili přímo či nepřímo. Děkuji a nyní se vyjádří zástupci jednotlivých frakcí, nejprve za EPP, pan Ferdinand Langen. Já děkuji. Optimismus zpravodaje ovšem nemohu sdílet. Neměli jsme vůbec čas, abychom se nějakým způsobem pobavili o kompromisech, Eh, neměli jsme zasedání sínových zpravodajů, bylo to během Trkisového týdne, nebyl prostor pro diskuzi a kolega říká, že se velmi eh, snažil, ale to tak není. Naše pozměňovací návrhy nebyly probrány, ani nebyly eh, téměř zohledněny, takže já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom rozhodnutí přesunuli na příští zasedání, tak abychom si mohli do té doby intenzivně promluvit o tom, které kompromisy lze většinově podpořit. Pokud tady budete trvat na tom, abychom o tom hlasovali dnes večer, tak budeme v šesti bude hlasovat proti. Všichni se shodneme po eh, vyšetřovacím výboru k Panama Papers a po eh, rozsudcích Lucemburského soudního dvora, že potřebujeme větší ochranu. Na tom se shodneme, ale když Zelení a SND eh, chtějí absolutní anonymitu eh, oznamovatele, tak už žádnou ochranu nebudou potřebovat. Přece tady mm, ta ochrana má smysl pouze v případě, že není dána anonymita, protože jinak to nemá hlavu a patu. Dále eh, způsoby ohlašování a oznamování. Pokud to má být oznámeno úřadům, tak musí existovat různé kanály oznamování a proto to, co navrhla komise, je správné. Potom otázka vágních formulací v textu. Pozměňovací návrh 57 ku příkladu. Particulary zejména. To znamená, že, to znamená, že platí i vše ostatní a to je formulace, kterou my nemůžeme podpořit. Potom um, doba pro reakci. Zelení chtějí 4 až 6 týdnů, komise chce 3 měsíce, takže já si myslím, že když si promluví, tak se to uh, dá eh, dohodnout. Potom možnost eh, um, upravit zprávu, uh, kterou uh, orgány eh, se píšou podle oznamovatele. To přece je divné. Eh, pokud ty eh, orgány vydají nějakou zprávu, tak to má oznamovatel upravovat. To, to nechápu, jak je tady vnímán postavení státu. Potom zrušit povinnost pro oznamovatele že musí být dostatek důvodů pro podání toho oznámení. Já si myslím, že pokud tohle uděláme, tak otevřeme dveře pomluvám do široka. To jsme jak v někdejší NDR, kde se vlastně schromažďovaly jakékoliv informace e, i, i o členech rodiny a tak dále. Každý mohl udávat, jak chtěl. Takže Tady máme šest kompromisních návrhů eh, a ke, klíčovým, eh, ke klíčovému hlasování a pouze pokud těchto šest bodů nebude ehm, tak, jak jsou, tak teprve potom jsme schopni o tom eh, hlasovat, jinak budeme hlasovat proti a nejlepší by bylo, kdyby to tam vůbec nebylo. Děkuji. A nyní pan Kofrco SAD. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci, že my vřele vítáme návrh komise protože to je navrh, po který už dlouho voláme. Byly zde LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, pak ještě eh, skandál mm, té banky s eh, praní eh, daňových peněz. To všechno vyplul na povrch díky whistleblowerům. To musíme mít na paměti, ale bohužel tedy chování k whistleblowerům je neodpovídá, ne, neadekvátní v Evropě, takže musíme tu situaci nějak napravit. Mm, máme zde nové články o tom, že členské státy musí spolu spolupracovat, jak eh, to, o tom jsme hovořili v rámci výboru TAX a PANA a zjistili jsme, že některé členské státy zkrátka ne, nedostatečně spolupracují nebo neposkytují informace včas. Takže jsou zde teď nová ustanovení, jsme velice rádi, že jsou v kompromisním znění Eh, je tam, hovoří se tam o účinné, lojální spolupráci, je tam opravdu explicitní požadavek na tuto spolupráci. Také jsme ještě hovořili o tom, aby tam byla ta možnost se trvat v anonymitě, mm, nebo v, eh, tedy aby ty informace eh, takže mm, pak tam ještě musí být i ochrana identity, No a nakonec ještě frakce SAD nabízí novou ambiciozní časovou osu. Je tam týdenní um, lhůta na odpověď a dvou týdenní lhůta na první takový feedback, na první zpětnou vazbu vůči whistleblowerovi. Doufáme, že ostatní frakce by, eh, nebo tedy doufali jsme, že ostatní frakce nás podpoří, ale vypadá to, že to tak není. Um, Gratulujeme zpravodaji. Chtěli bychom eh, opravdu to schválit co nejdříve, protože to je naléhavé, je to důležité pro ochranu whistleblowerů v Evropě. Také bychom chtěli, aby celý ten proces probíhal řádným způsobem, stejně jak říkal pan Werner Langen, byli bychom bývali ráději, kdyby ten proces byl tedy delší. Děkuji nyní za ECR pan eh, Sele. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaj za to, že se snažil ten dobře vyvážit, tuto zprávu, ale chtěla bych vám připomenout, že bylo předloženo 183 pozměňovacích návrhů, takže jsou různé názory, jak má být eh, whistleblower chráněn, do jaké míry, opravdu ty názory jsou různé. Myslím si, že bychom se měli držet svých kompetencí tohoto výboru, to znamená, měli bychom se zaměřit pouze na finanční uh, aspekty myslíme si, eh, že je tam to ustanovení o tom, aby se mohlo obejít, eh, obejít ty, vnitř, ty vnitřní kanály. Eh, dále si myslíme, že by tam neměl být takový ten postup, jeden postup pro všechny, také jsem ale rád, že se to toto nemá týkat soukromých eh, subjektů, pouze těch, které jsou propojeny se systémem. Navíc bych chtěla říci, že podporuji ochranu whistleblowerů, tak jak se o tom hovoří v této zprávě. Eh, došlo postupně ke zlepšení textu návrhu, ale nakonec budu navrhovat, aby naše frakce se při tom závěrečném hlasení, hlasování zdržela hlasování, byť došlo ke zlepšení toho textu. Dobře, děkuji. Za Alde se nikdo nehlásil, takže dám slovo, nebo ano, přece jen. Moli, pouze jednu minutu, prosím. Dobře, pokusím se. Rovněž bych chtěla poděkovat kolegovi Miguelovi za jeho práce. Ještě se vrátím k tomu, co říkal pan Lange. Opravdu byl to dost takový šibeniční termín. Neměli jsme dost času, ale zkrátka se s tím nedalo nic dělat, protože naše stanovisko musí být zase pro někoho dalšího. Podporujeme kompromisy pana zpravodaje, také se nám líbí zejména oblast působnosti. Eh, jde o to, že tam se nejedná pouze o pracoviště, ale musí to být vlastně všude, soukromé i mm, veřejné pracoviště. Eh, musí to být tedy v duchu zákona. Také souhlasíme se zpravodajem i s tím ohledně těch vnitřních a vnějších kanálů. Domníváme se, že první by, mě, by to mělo být těmi vnitřními kanály, ale pokud to není možné, takže může oznamovatel používat ty vnější kanály. Dále je důležité ochrana před odvetnými opatřeními. Víme z historie, že často třeba ten e, oznamovatel byl nějak potrestán, nebo dokonce byla potrestána třeba jeho rodina. Takže také souhlasíme s tím, že, že to oznamování by mělo být anonymní nebo v utajeném režimu. Také zde byly ještě ty pozměňovací návrhy, které se týkaly odvět, pardon, eh, zpětné vazby, vlastně, že ten oznamovatel neví, jak s tou jeho informací bylo naloženo, vůbec vlastně neví, takže bohužel tedy jsme neměli dost času, ale myslím si, že je důležité, aby EPP se zamyslela nad tím, zda nechce podpořit tento návrh, protože bylo um, celkově si myslím, že je dobré, aby, abychom toto podpořili a bylo by špatné, aby EPP pak zjistili vlastně, že eh, v, tento důležitý, v tuto důležitou chvíli něco tak dobrého nepodpořili. Děkuji a nyní dávám slovo ještě znovu panu zpravodaji. Hmm, dobře, tak já budu jenom velice stručný. Ano, opravdu ten časový harmonogram nebyl vůbec ideální, technicky nebylo ani možné uspořádat více schůzek stínových zpravodajů z důvodu, které zazněly. Já bych chtěl pouze zdůraznit to, co už jsem řekl. Je důležité, abychom eh, uspokojili očekávání našich občanů. To znamená, všichni si vzpomínáme na, na útoky, na některé oznamovatele, někteří lidé zahynuli za tragických okolností, opravdu jsou to takové kauzy, které od nás žádají nějakou odpovědnou reakci. Takže zde hovoříme o směrnici. Myslím si, že je poměrně jasné, že Evropský parlament by měl schválit tuto směrnici. Pokud k tomu dojde, vyšleme velice důležitý signál Bude to velice silný signál, ale zároveň budou mít členské státy ještě možnost eh, tu legislativu si upravit eh, podle situace v jejich zemích. Je důležité urgentně, naléhavě je důležité vyplnit tuto právní lakunu, která zde existuje. Děkuji zpravodaji, říká pan předseda. A budeme hlasovat, přistoupíme k hlasování. O této zprávě budeme hlasovat ještě dnes. Ještě se hlásí Bernard. Já bych chtěla ještě požádat eh, o to, abychom hlasování o oznamovatelích posunuli, protože nebyla možnost projednat kompromisy, ne skutečná možnost, nebylo možné hledat řešení. To je návrh, abychom to přesunuli na příští zasedání. Už i tak toho budeme mít hodně k hlasování. Dobře. Thank you. Uh, I understand that... Děkuji. Ehm, rozumím tomu tak, že tak jako se e, to děje často, máme tady časové tlaky v souvislosti e, s harmonogramem věcně příslušného Eh, výboru. A kdybychom hlasovali příliš poz, eh, příště, tak by to bylo příliš pozdě a z toho důvodu přesto mm, doporučuji, abychom hlasovali v každém případě, i když máte pravdu, pravděpodobně, že by bylo lepší mít tam větší eh, časovou lhůtu. Musíme to teď přerušit? Ne, dobře, takže můžeme přejít rovnou k hlasování a já bych vás chtěl požádat, abychom si udělali zkušební hlasování. Prosím, použijte své hlasovací karty a uděláme si zkoušku hlasování. Ještě jsou tady dva poslanci, kteří nebložili kartu, teď všichni, teď zase o jednoho navíc je v systému. Eh, dobře, takže tímto končím testovací hlasování a můžeme začít hlasovat. Prvním hlasování, a to jsou obezřetnostní požadavky na investiční podniky. Zpravodaj Markus Ferber, kompromis M, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis O, pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, ověříme pozměňovací návrh 9, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A bylo to schváleno. 22 k 18, kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis C, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. E, kompromis FA, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. E, kompromis GE, schváleno. Kompromis GA, máte pravdu, kompromis GA. Nejprve G, Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. GA, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H, pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní posměvací návrh. Máme tady žádost o ústní pozměňovací návrhy ze strany zelených. Máte nějakou námitku? Eh, Musí tady být dostatek zvednutých rukou. My bychom chtěli zdůraznit, že bylo dostatek času na prověření a tady eh, to není eh, nám, mm, vhodné pro námitku, ústní poznací návrh. Dobře, takže kompromis eh, e, a, EI schváleno, kompromis je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis K pro, proti, stačili se schváleno. Pozměňovací návrh 294, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 295, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis Q s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno a hlasování o pozměněném návrhu komise. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, říká pan předseda. Tady je to nějak špatně vyznačeno tou bílou a šedou, takže um, toto mě mate, um, co je tím pokryto a co ne. Máme tady ještě pozměňovací návrh 37, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 38, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 53 pro, proti. Ověříme, zahajuji hlasování k 53. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 proti 18. 18 bylo pro 54 pro, proti, stačili se zamítnuto 55, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Stejná většina, ale pokud si přejete, abychom to prověřili, tak to samozřejmě můžeme prověřit, zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 22 ku 18, 56, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu komise, tak jak byl pozměněn jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Ještě jeden kolega musí hlasovat. Končím hlasování. 33 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel. A to bylo nyní hlasování o tom, jestli to může vstoupit do interinstitucionálního vyjednávání. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel. E, blahopřeji zpravodaji a teď se dostaneme k druhé části obezřetnostního dohledu, pokud jde o investiční eh, podniky. A jdeme ke kompromisu Q, pro, proti, zdrželi se schváleno. A kompromis A, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 jury, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 16 eh, jury pro, proti zdrželi se schváleno 36 pro, proti zdrželi se schváleno kompromis B, kde pro, proti zdrželi se schváleno kompromis C, pro, proti zdrželi se schváleno jury 22, kde pro, proti zdrželi se zamítnut jury 23, kde pro, proti zdrželi se schváleno Jury 24, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 25, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 26, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 27, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Poslední návrh 53, kdo je pro, proti, nevidím zelené. Máte k tomu nějaké nějaký postoj? Ne? E, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 22 proti 20. Další padá, takže tady máme kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis, který hledám na straně 8, i a potom G pro proti zdrželi se schváleno, kompromis K pro proti zdrželi se schváleno, kompromis L pro proti zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 179, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto, 180, kde pro, proti zdrželi se zamítnut, 181, kde pro, proti ověříme 181, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 23 eh, pro, 21 proti, 182 eh, pro, proti. Nevidím to jasně, takže opejříme. Eh, končím hlasováním. Zamítnuto. 22, 16. Jury 15, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 183 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 184 kde pro, proti zdrželi se sam, schváleno, eh, kompromis M kde pro, proti zdrželi se schváleno, Jury 51 kde pro, proti. Ověříme Jury 51, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. 24 proti 16, kompromis M. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis O, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis P, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 2, pro, proti, zdrželi se schváleno. 14, eh, 143, 15 pro, proti zdrželi se zamítnuto, Jury 4, kde je pro, proti zdrželi se schváleno, Jury 5, pro, proti zdrželi se schváleno, Jury 6, eh, pro, proti zdrželi se schváleno, 1 a 17, pro, proti zdrželi se schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, Jury 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, Jury 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, Jury 9 pro, proti, ověříme. Obě, ověříme, zahajuji hlasování k 9. Končím hlasování. 22 pro, 22 proti, zamítnuto Jury 10, pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 20 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 21, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 22, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno Jury 12 je identické, ne, 23, kde pro, proti, eh, ověříme. Zahajuji hlasování. Nerozumím, nebo není jasné, kdo je pro, kdo je proti, takže ověříme. 23. Končím hlasování. Je to 22 pro 22 proti, takže zamítnuto 24, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 25. Padá. Takže 3. 3, 26 padá, takže 27. 27 kde je pro, proti, ověříme 27, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Jury 13, eh, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno 28, kdo je pro? Proti, ověříme. Ověříme 28, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 23, 20, 20 pro, 20 proti, teď 29, kompromis A, eh, schváleno 4, kde pro, proti, věříme čtyřku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 24 pro 19 proti. Hlasování o návrhu komise, tak jak byl pozměněn jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. A končím hlasování 35 pro, 9 proti, nikdo se nestržel. A teď eh, o hlasování rozhodnutí o zahájení interinstitucionálního jednání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 pro, 9 proti, nikdo se nezdržel, blahopřeji panu zpravodaji. A nyní návrh stanoviska o plastových výrobcích. Barbara Kapel. Kompromis. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak teď si to uvěříme, ano, přijato ale i tak si ověříme ještě většinu. Dobrá, hlasování u konce. 34 pro, 10 proti, přijeto 72, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A tím se dostáváme ke 14, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C, pro, proti, zdrželi se, přijato. 86, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že stejná většina zamítla. 87, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto to padá, 88 bude pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 92, ano, tak 92 pro, 92. Vracíme se k 92. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 20. To už jsme hlasovali. A teď kompromis. A 20. Už jsme přece hlasovali. Dobře, tak si to zopakujeme. 20. Takže 20. Kdo je? Ne, 93 padá. Takže 93 padá byla stažena. Takže staženo a 93 padá, takže 20. 20. Ano, ale někdo chtěl hlasovat ještě jednou i tady na této straně, takže kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže D už tu není, takže hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu o 7 a takže pozměňovací návrh číslo 94, ústní pozměňovací návrh je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď ten originál 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, to si ověříme, takže 95, prosím, hlasujeme. Hlasování u konce. Přijato. 96, chcete? 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti. Tak to si ještě uvěříme. 97. zcela jasně zamítnuto. Tak uzavíráme hlasování. Ano. 98 proti. Zdrželi se. Tak, takže to si také ověříme. Hlasujeme, prosím. Hlasování je u konce. Přijato 99 pro. Proti? Tak to se také ověříme. Hlasování je u konce. Takže zamítnuto 21, 21, stovka. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 19. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 101, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 102, kdo je pro? Zdrži, proti zdrželi se zamítnuto. 103 pro? Proti? Tak to si ověříme. Zamítnuto, ale... Hlasování u konce. Zamítnuto 105 pro, proti, drželi se, přijato 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh F, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pozměňovací návrh. Kde to je? 22, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 108, kde je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Ještě se to věříme, 108. 108, 108, prosím, hlasujeme. Hlasování u konce zamítnuto, takže 13 k 31, zamítnuto, 23 a 110, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, 25, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26, kde pro, kdo je proti, zdrželi se, řekl bych, že přijato, 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 28 kde pro, proti, zdrželi se přijato. 1, 1, 2, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. H pro, proti, zdrželi se přijato. Tím se dostáváme ke 32, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 114, mám pravdu? 114 je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ičko pro, ale proti, zdrželi se přijato. 116 pro, proti, zdrželi se přijato. 117 pro, proti, zdrželi se přijato. 118 pro, proti, zdrželi se přijato. Tak, jedna pro, proti. Tak, takže jednička, hlasujeme o jedničce. Vote is closed. Hlasování je u konce. Ano. Takže 1.1.9 a 1.20 byly staženy. Omlouvám se, možná, že jsem to neřekl dost jasně. Ano. 119, 120 staženo. Takže dvojka, pozměňovací návrh dvojka, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. A ječko pro, proti, zdrželi se. Přijato. 40 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 41 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 43 pro, proti, tak to si ještě uh, eh, uvěříme, takže 43 hlasujeme. Hlasování u konce, přijato. Káčko pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se přijato, šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, sedm a Lko pro, proti, zdrželi se přijato, padesátka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 52 pro, proti, to si ještě ověříme. 52, prosím. Hlasujeme. Hlasování u konce. Přijato. 53 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 54 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Enko pro, proti, zdrželi se. Přijato. 57 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. O pro, proti zdrželi se přijato, 60 pro, proti, tak to si ještě ověříme, 60, tak hlasujeme. Hlasování je konce, zamítnuto. 20 ku 22, 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Pčko pro, proti, zdrželi se, přijato 68 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, tak a teď hlasujeme o tomto návrhu v pozměněné podobě. Hlasujeme v jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. 25 pro, 19 proti, jeden se zdržel, přijato a gratuluji paní zpravodajce. A teď budeme hlasovat o oznamovatelích Miguel Viechas, Kompromis A proti, hlasování je započato. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E. Kompromis E. Pro? Proti? Vidím někoho za EKR, prosím, ověříme to elektronicky. Hlasujeme o kompromisu E. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Přijato. 26 ku 19. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? zdr... Ověříme kompromis G. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 23 ku 18. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis I pro, proti, zdrželi se přijato. 171 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis je pro, proti, zdrželi se přijato, ale raději to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, přijato. 22 ku 15, 18 se zdrželo. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis L, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 193, kdo je pro, proti. Ověříme to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto, protože to bylo 21 ku 21. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijato. 201, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 205 pro, proti, zdrželi se, přijato. 206 pro, proti, zdrželi se, pardon, mm, ověříme 206, zahajuji hlasování. Ověřujeme 206. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 23 bylo proti, 20 pro. 22. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme, ověřujeme 22. Vypadalo to, že většina je pro, ale ne, nebylo to úplně přesné. Končím hlasování. 22 e, ku 22, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prosím, zvedejte ruce. Ověřujeme 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 22 proti 19 pro. Kompromis N. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 27. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Ověříme 27. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Schváleno 25 ku 17. Kompromis O. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis P. Pro, proti, proti, zdrželi se. Přijato. 35. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 36 pro, proti, drželi se zamítnuto, 1 pro, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato, 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 38 pro, proti, Ověříme 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato 39. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato 40. Pro. Proti. Ověříme 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 bylo proti, 21 pro. 41 pro, proti, zdrželi se přijato. 42 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 42, hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. Zamítnuto. 23 bylo proti, pouze 21 bylo pro. 43, kdo je pro, proti, drželi se. EPP, jak se stavíte ke 43. zamítnuto. 45, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 46 pro, proti. Ne, omlouvám se, říká pan předseda, možná jsem to neříkal. Takže 46 ověřujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Ano, asi to bude schváleno. Končím hlasování. Ano, 29 pro, 12 proti. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, pro proti. Ověříme 49. Hlasování je zahájeno. Takže je to asi schváleno, ale teď to ještě tady ověřujeme. 33 pro. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 51 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 52. To odpadá. 53 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 54 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 55 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, GUE je pro, 56, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 57, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 60 pro, proti, Ověříme šedesátku. Eh, hm, hm. Možná se někdo hlásil hm, chybě, takže nakonec to bylo eh, zamítnuto. 21 pro, 22 proti. 58, kdo je a 59, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61 pro proti, zdrželi se, zamítnuto, 62 pro, proti, zdrželi se, přijato, 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 68 pro, proti, zdrželi se, přijato, 69 pro, proti,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 Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 23 bylo proti, 21 pro. 85. Kdo je pro? Proti. Ověříme 85, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24 pro, 21 proti. 87 až 90 budeme hlasovat v bloku. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 4 a 91. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 92 pro. Proti. Ověříme 92. Kdo je pro? pardon, hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování. Přijato. 5 a 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto hlasujeme unblock. 96 až 102 souhlasíte, že budeme hlasovat v bloku? Ne. Tak 96 až 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 100, 100, 101. Takže 100 až 102. Další hlasování unblock. Stovka byla v tom bloku předchozím, takže budeme teď hlasovat pouze o stovce. Sto, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď 101 a 102 hlasujeme unblock. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A hla, nyní hlasujeme v textu. Jmenovité hlasování o textu v pozměněném změní. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 15 proti, 7 se zdrželo. Zpráva je schválena. Gratuluji zpravodaji. Teď předám předsednictví, protože nás eh, čeká společná schůze výboru Ekon a výboru FAM. Děkuji všem.